Okay, colleagues, can we perhaps look to uh, make a start? Vážení kolegové, dovolte, abychom zahájili dnešní odpolední schůzi. Paní předsedkyně Gresle dorazí zanedlouho, ale my přesto zahájíme zasedání. Máte před sebou kolegové návrh pořadu jednání. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Předpokládám, že nemáte námitek. Druhý bod sdělení předsedkyně a to jsou ta obvyklá sdělení o jazycích, v němž povedeme toto jednání a také skutečnost, že e, toto zasedání bude e, přenášeno po internetu a bod číslo 3 je hned elektronické hlasování o nákladové efektivnosti sedmého programu pro výzkum. Doufám, že máte s sebou své hlasovací karty. Máme spolu zpravodajky a to je Martina a Inés. Chtěli byste se k tomu vyjádřit? K vaší zprávě nikoli, takže můžeme hned přistoupit k hlasování. A začneme pozměňovacím návrhem číslo 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Je to volné hlasování. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. A to prověříme. Zahajují hlasování. Okay. Všechno v pořádku, tak končím hlasování. Zamítnuto desetku deseti. Pozněvací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to prověřit? Dobrá. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11, opět volné hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnu to opět. Budeme potřebovat ještě jednoho člena, aby se objevil a hlasoval s námi. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 13. Eh, volné hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14. To je lingvistické, eh, lingvistická úprava 15. Nemáte námitek vůči ústnímu znění nebo úpravě? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ale prověříme to ještě jednou. Doufám, že to nebude opět 10 ku 10. Zahajuji a končím. Schváleno. Takže toto bylo schváleno. Pozněvací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? prověříme opět elektronicky, protože to vychází tak těsně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Dvanáctku devíti, myslím. Další pozňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18. Volné hlasování pro, proti, zdrželi se. To prověříme opět elektronicky. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování a výsledek je Schváleno 19, volné hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se. To bude stejný výsledek. Chcete eh, prověřit? Dobře, tak elektronické prověření. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Volné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 21 s ústním pozněvacím návrhem. Máte eh, připomínky proti němu? Nemáte. Takže hlasujeme spolu s ústním pozněvacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 22 pro? Proti? Zdrželi se schváleno 23, kdo je pro, proti,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 24 s ústním pozměňovacím návrhem. Máte námitky? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 32. Pro? Proti? Zdrželi se? To prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Rejected. Rejected. Zamítnuto. A nyní 33, kdo je pro? Proti? A to prověříme také. 33, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zamítnuto. Promiňte, bylo to schváleno, ale prověříme to ještě jednou. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a je to schváleno. To byl pozměňovací návrh 42, 43 nyní pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno 48, nehlasujeme 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53. Tady máme eh, rozdělené hlasování. První část. Takže napřed hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? prověříme. Prověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnuto. Jedenáctku, jedenácti. Padesát 55 pro, proti, promiňte, 54, opravuje se předseda, pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 Chcete prověřit 54? Dobře, tak prověříme 54. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Schváleno. A nyní 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní pozněvací návrh 60 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Číslo 60 zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní 61 pro, proti, zdrželi se, prověříme rovněž. 61, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. A 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 s ústním pozměňovacím návrhem bez námitek. Dobře, můžeme o tom hlasovat. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní konečné hlasování a to provedeme elektronicky. Zahajuji hlasování a uzavírám konečné hlasování. A není to tentokrát jedenáctku jedenácti je to 22 ku 0. To znamená, že je návrh zprávy schválen a blahopřeji oběma zpravodajkám. Yeah. So next. Uh, uh, po této oslavě bychom mohli pokračovat dál. Paní Gressle tu stále není, ale my teď chceme diskutovat o delegaci eh, do Washingtonu. Eh, u čehož by měla být, takže bychom přešli k bodu číslo 5, je tu účetní dvůr zastoupen a je tu také pan zpravodaj. Dobře, přejdeme tedy k bodu číslo 5 a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora ohledně udělení absolutoria za rok 2016 při provádění sítě na 2000 je nutné vynaložit větší úsilí, aby byl využit celý její potenciál. Dámy a pánové, na začátku mi dovolte, abych eh, poděkoval Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu, protože si myslím, že tato zpráva je z několika důvodů eh, velmi důležitá. Za prvé do Natury 2000 jde poměrně veliké množství finančních prostředků a za druhé si myslím, že je důležité ukazovat právě tyto zprávy, tyto speciální zprávy, které můžou lépe pochopit důležitost Evropské unie.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 Můžete prosím vyčkat, až pan zpravodaj eh, představí zprávu. Zpráva Evropského účetního dvora, která se blízce dotek, dotýká tématu eh, působení Evropské unie v oblasti životního prostředí, na které tento rok pracuji a s lítostí musím konstatovat, že i tentokrát jsem zklamán výsledky auditů. Zklamán tím, jak tyto výsledky dopadly. Evropská unie se totiž považuje za lídra v oblasti ochrany životního prostředí. Významně ale však pokulhává v zásadním aspektu, jakým je efektivní ochrana biodiverzity, která je přitom jednou z hlavních výzev environmentální ochrany. Strategie Natura 2000, která má zaštítit ochranu biodiverzity v členských státech, je zásadní aktivitou, jejíž plný potenciál však není vyčerpán Pravdou zůstává, že členské státy prostě nevykládají dostatek úsilí k tomu, aby se strategie zamýšlela tak, jak bylo e, zamýšleno a snaží se v tomto projektu plnit pouze dílčí povinnosti a dílčí úkoly, které jsou v této strategii, strategii dány. Zarazily mě dvě věci. Za prvé, životní prostředí je oblast která dalekosáhle přesahuje hranice národních států bohužel však přeshraniční spolupráce mezi některými členskými státy v ochraně biodiverzity nefunguje. členské státy neumí efektivně spolupracovat s ostatními zainteresovanými subjekty které se v této oblasti angažují zároveň členské státy neposkytují kvalitní informace a data komisi ke zpracování což považuji osobně za tristní. je pro nás tedy velmi složité ohodnotit jak efektivní vlastně byla strategie natura two thousand a je proto velmi důležité abychom dostali skutečné podklady a skutečné informace a nikoliv zkreslené nevěrohodné informace z členských států. ve své zprávě proto doporučuji aby členské státy zásadním způsobem přehodnotily svůj přístup k přeshraniční spolupráci k zapojení zainteresovaných subjektů a aby vylepšily také komunikační kanály a zajistily koordinovanou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami je také důležité aby komise nabídla členským státům vylepšené odborné vedení a aby kladla důraz na harmonizaci pravidel která by zajistila správné vytvoření konzervačních cílů a organizačních plánů v příštím programovém období. velmi mě také mrzí že prioritní akční rámec znehodnocující přidanou hodnotu natury two thousand eh, byl přijat protože jak jsem již zmínil členské státy nedodávají spolehlivá data a informace a komise by měla v každém případě zvážit tvrdší postup vůči členským státům které nejsou schopné dodat eh, smysluplná a porovnatelná data vztahující se k této oblasti. a závěrem mi dovolte dámy a pánové poslední poznámku ano ochraně biodiverzity můžeme rozhodně udělat více a je rozhodně potřeba větší odhodlanosti ze strany členských států a nekompromisního vedení ze strany evropské komise. pokud tohoto z toho nedosáhneme pak veškeré peníze které vynakládáme v projektech natura two thousand budou jenom eh, tečky tečky na papíře které nepřinesou žádné výsledky a neposunou evropskou unii dál k tomu aby spolehlivě chránila to, co, to nejlepší co má a to je její příroda. děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní bychom mohli požádat eh, pana se z účetního dvora, aby nám přednesl svůj komentář. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením a ctí, že vám mohu teď za účetní dvůr předložit zprávu o síti Natura 2000. Chci především poděkovat panu Zdechovskému za jeho užitečná doporučení. Eh, síť Natura 2000 se eh, mm, byla zdi, eh, ustanovena na základě směrnic o ptáci a habitatu a je klíčovým prvkem strategie do roku 2020, tak aby zabránila ztrátě biodiverzity. Sítě Natura 2000 se stává z více než 27 tisíc míst v Evropě, eh, kde jsou různé chráněné druhy. A eh, toto území eh, zaobírá více než 18 pozemského povrchu EU a 6 mořského povrchu. V šesti letech od stanovení eh, místa mm, pokrytého Naturu 2000 jako místa, které má význam pro evropské společenství, eh, je eh, zapotřebí, aby vznikla opatření, která budou buď chránit, anebo obnovovat chráněné druhy v daném habitatu. Členské státy musí zajistit, že e, tato území nebudou e, mít zhoršenou e, situaci, zhoršený stav oproti tomu původnímu. A proto je zapotřebí také všechny činnosti hodnotit podle toho, co mohou přinést danému chráněnému území a je zapotřebí případně eh, přijmout opatření na zmírnění eh, ekologických dopadů pro takováto území. Je zapotřebí eh, zajistit, že Natura 2000 bude patřně řízena, financovaná, monitorovaná. My jsme navštívili komisi a pět členských států, které pokrývají osm biogeografických regionů a 24 čtyři eh, území patřící tu Natury 2000. Také jsme provedli průzkum v dalších 30 členských státech, aby som, abychom získali informace o tom, jakým způsobem spravují tyto oblasti a jak využívají veřejné finanční prostředky. Eh, hlavním závěrem je, že Natura 2000 má významnou úlohu eh, v ochraně biodiverzity ale je zapotřebí dosáhnout ještě zásadního pokroku, abychom plnili ambiciozní cíle stanovené pro strategii biodiverzity v EU. Naše zpráva má tři části. V první části se zabýváme tím, jak členské státy spravovaly síť Natura 2000, jak ji řídili. Implementace Natury 2000 vyžaduje silnou koordinaci mezi jednotlivými e, příslušnými orgány, zabývající se ochranou životního prostředí, zemědělstvím, průmyslem a dalšími odvětvími a také spolupráci s různými partnery, jako jsou například e, majitelé pozemků a uživatelé pozemků daných oblastech. V členských státech jsme navštívili eh, různá místa a zjistili jsme, že na některých místech je koordinace nedostatečná. A Zjistili jsme, že se patřičně nerozvíjí spolupráce přes hranice. Eh, zaměření na eh, ochranu životního prostředí a na obnovení habitatu a flory a fauny musí být přijata včas a musí být dostatečně konkrétní, aby se dala e, efektivně implementovat. Zjistili jsme e, závažná spožďování přijímání e, opatření na uchování biodiverzity ve všech pěti členských státech a také příklady opatření, která nebyla dostatečně přesně definována a chyběly tam jasné etapy, které by indikovaly dokončení jednotlivých činností. Projekty plánované pro Naturu 2000 eh, musí být hodnoceny eh, z pohledu na cíle eh, ochrany životního prostředí. A tam jsme zjistili také velké problémy, například nedostatek analýz dopad projektu na všechny druhy a na habitaty, nedostatečnou dokumentaci nebo hodnocení, které nebylo provedeno patřičně kvalifikovanými zaměstnanci. Kumulativní efekt několika projektů na dané území nebyl patřičně zvážen, jak jsme zjistili. A konečná implementace opatření zaměřených na mírnění eh, negativního vlivu na prostředí nebyl, um, nebylo kontrolováno um, příslušnými orgány. Eh, zjistili jsme, eh, že komise aktivně dohlíží na implementaci na 2000, ale je zapotřebí, aby komise posílila svoje úsilí eh, při šíření dokumentů, které i budou informovat o tom, jak vést tuto činnost a jaké jsou výsledky Eh, biogeografických seminářů. V druhé části jsme se zabývali financováním Natury 2000. Postup EU při implementaci eh, se zaměřoval na využívání současných eh, finančních zdrojů EU, zejména ze společné zemědělské politiky a ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Příležitosti pro podporu Natury 2000 existují v kontextu hm, podpory pro biodiverzitu z různých eh, eh, finančních programů. Zjistili jsme, že evropské finanční prostředky nebyly patřičným způsobem mobilizovány, využity k podpoře eh, řízení sítě Natury 2000 a její zprávě. Také nebyly důvěrohodné informace ohledně nákladů na tuto síť a její financování z rozpočtu EU. E, rámec pro prioritní činnosti, to je strategická, strategický plánovací nástroj definující potřeby e, Natury 2000 v ohledu na finance a na priority na národní a regionální úrovni. E, byl by rozvinut členskými státy s podporou komise, nicméně jsme zjistili, že tento rámec neposkytuje plný obrázek financování ze strany EU do roku 2013 a plánovaného eh, přidělování finančních prostředků pro období 2014 až 2020. Natura 2000 byla jen jedním z mnoha cílů eh, operačních programů a programů na rozvoj eh, venkova, které byly předloženy členskými státy na období 2014-2020 a e, zjistili jsme, že nebyly patřičně identifikovány e, v, e, v rámci pro prioritní akce tyto finanční prostředky a nebyly patřičně přizpůsobeny potřebám. A navíc jen některé druhy živočichů či rostlin a habitaty byly zvažovány v těchto plánech. Ve třetí části naší zprávy eh, se zabýváme tím, zda síť Natura 2000 byla patřičným způsobem monitorována. Monitorovací a eh, výkaznický systém Natury 2000 eh, nebyly patřičně přizpůsobeny k tomu, aby poskytovaly komplexní informace o efektivitě sítě. Ukazatele na úrovni financování programu existovaly ale nemohly být eh, agregovány tak, aby vytvořily celkový obrázek výkonnosti sítě Natura 2000. Eh, Týkali se obecných cílů biodiverzity spíš než konkrétních cílů na jednotlivých chráněných územích a zaměřovala se na výkon spíše než na výsledky ochrany eh, živočišných rostlinných druhů v této síti. Na úrovni mm, místní, tedy v těch jednotlivých Eh, ochranných, eh, mm, ochraňovaných místech, jsme zjistili, že monitorovací plány nebyly vždy připraveny nebo patřičně detailně zpracovány. A údaje na eh, formulářích nebyly patřičně aktualizovány. Co se týče stavu množství chráněných druhů a habitatů. E, Zprávy z českých států často byly nekompletní a e, velice obtížně se daly porovnávat. E, Komise by měla členským státům dát vodítko k tomu, aby byli schopni odhadnout důvěryhodným a harmonizovaným způsobem a také patřičně podporovat na to 2000 napříč celé EU s pomocí tedy eh, evropských eh, finančních prostředků, finančních fondů. Členské státy by měly eh, dokončit vytváření patřičných opatření na ochranu druhů a habitatů a navrhovat opatření na toto zaměřená a tato opatření by měla být dostatečně konkrétní, měly by připravit monitorovací plány. Děkuji vám za tuto prezentaci. Nyní bych chtěla předat slovo poslancům a také komisi. A následně se ještě vrátíme po této diskuzi jak k učení dvoru, tak panu zpravodaji. Jako první pan Ali. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Zdechovský, pane Milionisi, vážení kolegové, především bych rád přivítal tuto zprávu Evropského účetního dvora o implementaci sítě Natura 2000. Hodnocení odpovídá na dotazy tak, jak byly eh, předloženy ohledně monitorování a financování eh, Natury 2000. Eh, zodpovědnost za provádění tedy má komise a členské státy a rád bych poblahopřál panu zpravodaji za pracovní dokument, který předložil, protože se jedná o komplikované téma a, to, to, hm, a tato zpráva komplexním způsobem pojímá všechny aspekty. Jedná se také období 2016, kde eh, komise předložila hm, cestovní mapu pro Natura 2000 a její implementaci. Natura 2000 je síť, která má významnou zásadní úlohu pro ochranu biodiverzity v Evropské unii a její zpráva řízení by mělo být um, dostatečně eh, silné. Ve spolupráci s jednotlivými aktéry, jako to jsou eh, majitelé pozemku, uživatelé pozemku a další, zapotřebí měřit efektivitu této sítě. Ale jsou tu určité mm, potíže, například u mm, rámce prioritních akcí eh, vidíme jen důvěryhodná čísla ohledně Natura 2000, eh, která byla poslána členskými státy. A co se týče všech prostředků do Natura 2000, nemůžeme je v nich jasně identifikovat. A rád bych eh, chtěl zástupcům komise předložit několik eh, dotazů. Vysvětlení komise, proč nebylo proč nebylo eh, dokončeno eh, poskytnutí zpráv do roku 2016 září, ehm, nebylo dostatečné. Eh, komise přijímá doporučení, aby, aby překonávalo jazykové bariéry přes omezený rozpočet a šířilo takto informace, protože členské státy nemají možnost si překládat dokumenty. Dokumenty jsou ale také využívány i v parlamentu a v celé Evropě, takže to není seriózní postup. Komise také přijímá veškerá opatření pro členské státy. E, můžete nám vysvětlit, jaký mechanismus máte vytvořený pro to, abyste posílili implementaci všech těchto e, doporučení? Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je pan Flanagan. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za zprávu i e, práci zpravodaje. Myslím, že e, je fér říci, že pokud Natura 2000 e, neexistovala, tak bych já zde neseděl. A důvod, proč to říkám, spočívá v tom, že jsem byl zapojen, nebo jsem se zapojil do evropské politiky, protože v Irsku jsme čelili situaci, kdy eh, se eh, přijímala rozhodnutí z hora směrem dolů, bylo nám to vnucováno bez konzultací. A eh, poprvé mi sousedé slyšeli o Natuře 2000, když jim policisté hrozili, že je zatknout nebo zavřou za to, že čerpali palivo Nicméně my jsme eh, takto postupovali, abychom mohli vytápět naše eh, domy. A kdyby neexistovalo, neexistovala tato metoda eh, výroby eh, paliva, tak bych asi eh, mluvil jiným akcentem. Takže dovedete si představit, jaká to byla pro nás hrůza, když jsme se dozvěděli, že čelíme milionovým pokutám a také trestům odnětí svobody za to, že děláme něco, co jsme dělali již po staletí. A proto eh, mě eh, zajímá evropská politika a také mě zajímá, jak věci dělat lépe. Určitě mm, mm, lepší postup je, když jsou lidé zapojeni do postupu od prvopočátku. My eh, jsme čelili v našich lokalitách střetům mezi demonstrujícími a Eh, policisty, kteří eh, jim chtěli zabránit eh, ve využívání pozemku nebo vůbec přírody. Já přicházím ze země Irska, kde asi to prvé, na co si pomyslíte, je zeleň. Eh, je to zelené, protože my eh, neradi ničíme naši krajinu, naopak chráníme ji. A kdyby s námi o tom byli od eh, prvopočátku mluvili, tak bychom ji uměli chránit ještě více. Vím, že cílem natury je chránit přírodu, ale po dlouhou dobu bylo v Irsku slovo environmentalista spíše nadávkou. Takže pokud to chcete dělat dobře do budoucna, tak musíte skutečně hovořit s lidmi, protože eh, my jsme eh, zaznamenali eh, konzultace, které byly spíše násilné postupy a střílení do lidí pokud um, dostanu ještě čas, um, ještě jedna poznámka. Levá ruka neví, co uh, dělá pravá. My právě nyní čelíme situaci v, Irsku, kdy máme um, místo Natury 2000 uh, a uh, je tam jedna lokalita, kde před 40 lety Eh, bylo jezero, ale eh, eh, z tohoto jezera se čerpala voda a sice bez povolení a teprve poté vznikla směrnice o ochraně voda, vod a z určitých důvodů už není povoleno pít vodu z tohoto jezera. Lidem bylo řečeno, že vodu mohou pít pouze, když bude upravena, ale podle Natury 2000 a Eh, habitatu eh, je také eh, stanoveno, že tam nesmí být vybudována čistička vod. To znamená, že jedno, jeden právní předpis odporuje druhému právnímu předpisu. A lidé tak nemají jinou možnost, než hledat jiné zdroje. My dnes v Irsku Máme tedy eh, předpisy, které eh, zabraňují eh, lidem pít vodu a také předpisy Evropské unie, které nám brání budovat čističky. Nicméně my vodu potřebujeme, máme děti a tak dále, ale je nutno zajistit, aby tato ruka zde věděla, co dělá ta druhá ruka. Jinak nepostoupíme dále a e, lidé e, v některých lokalitách považují environmentalisty za e, nepřátele. Není to správné, ale má to své důvody a jedním z řešení je konzultace. Takže máme-li problémy, je nutno je vyřešit. Uh, ale nemáme eh, jinou možnost, než se postarat o čisté prostředí a systém, který zabrání konfliktům a střetům. Získáte-li podporu eh, lidí eh, pro určitou věc, tak se vše podaří mnohem lépe, než eh, kdybyste to lidem eh, vnucovali. Takže eh, řešení je mluvit nepřed s lidmi a nepředstírat pouze, že s nimi mluvíte. Děkuji vám, pane Flenegane, a další je paní Kadenbach. Já vám srdečně děkuji také. Otázka provádění strategie biodiverzity je velmi nedostatečná. To znamená, to provádění je nedostatečné. To jsme zjistili již v polovině období a Tehdy vznikla také velmi dobrá zpráva Evropského parlamentu eh, k tomuto tématu. To, co jsme tehdy pocitovali a také pojmenovali, to se promítlo i do zprávy účetního dvora. V uplynulých eh, měsících jsme byli konfrontováni i tím, že případně v rámci eh, eh, lepší legislativy by dvě pilíře, pardon, dva pilíře Natury 2000 mohly být otevřeny a to z toho důvodu, že to, na co poukazoval účetní dvůr, vedlo také k velké míře nespokojenosti eh, členských státech. Já jsem eh, vděčná, že Evropská komise ve svém hodnocení dospěla eh, k závěru, ke stejnému jako my v parlamentu, totiž, že tam, kde tyto dvě směrnice, ty dva pilíře jsou řádně prováděny, tam, kde řídící plány neexistují pouze na papíře, ale skutečně i v praxi, tam, kde je zajištěno i odpovídající financování, tak eh, tam skutečně ta legislativa eh, přispívá k tomu, že eh, dokážeme nejenom bránit ztrátám, ale také podpořit rozmanitost, biodiverzitu v Evropě. Účetní dvůr poukázal na celou řadu bodů. Já bych chtěla poděkovat kolegovi Tomášovi za Eh, to, co všechno pojmenoval a já jsem také ráda, že Evropská komise se dnes, nebo by se dnes eh, byla ráda chopila slova jako první, protože s více eh, než půlročním spožděním nám nyní předložila zprávu. Bod číslo dva je jedním z zásadních v tomto bodu, jako například také zlepšení komunikace a tak dále. To vše je obsaženo ve zprávě a domnívám se, že Evropská komise se k tomu ještě vyjádří. Zatím jsem neměla příležitost prostudovat zprávu do hloubky a zjistit, zdali všechny požadavky parlamentu a účetního dvora jsou v tomto akčním plánu eh, zahrnuty. ale myslím, že tato zpráva skutečně dává najevo, že eh, v legislativě máme dobré nástroje, ale že eh, tyto nástroje mohou být pouze poměřovány výkonností, eh, kterou zajistí. Já doufám, že k tomu nyní dojde a jsem optimistkou, pokud jde o záměry. Přesto přeze všechno bych si byla přála, aby došlo ještě k dalšímu vyčlenění finančních prostředků, respektive k jasnému přerozdělování mezi rozpočty společné zemědělské politiky, aby došlo také k vylepšení eh, eh, financování některých dílčích projektů. Zatím jsme učinili pouze malý krůček správným směrem. Snad by nám ale komise v tomto ohledu eh, dnes ještě mohla poskytnout více a hlubší informace k tomuto akčnímu plánu a jeho 14 bodům. Děkuji, pan Javor je další. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval eh, účetnímu dvoru za skvělou zvláštní zprávu. Myslím si, že se jedná o velmi důležité téma, to už konec konců eh, řekl pan kolega. Síť Natura 2000 je skutečně to nejdůležitější opatření, které má Evropská unie v ruce, tak aby zastavila ztrátu biologické rozmanitosti. Eh, sta- zprávy o stavu přírody v EU jasně ukázaly, že pokud dosahujeme nějakého pokroku, tak je to právě v důsledku směrnice o ptácích a přirozených eh, stanovištích a také sítě Natura 2000, což je eh, tedy s tím zpětý program. Já si myslím, že je tedy nadmíru důležité, abychom se tomuto tématu věnovali. Jsem velmi rád, že tu máme zvláštní zprávu účetního dvora, které, která se tohoto tématu týká, ale možná, že by bylo bývale užitečnější, kdybychom tuto zprávu získali již během hodnocení eh, refit, Eh, refitu. Myslím si, že to by nám bylo bývalo pomohlo eh, v tom, abychom eh, tedy jasně ukázali, jak důležité jsou obě směrnice a Natura 2000. V každém případě komise dospěla k závěru, že ty směrnice jsou v pořádku a že je potřeba je spíše lépe provádět a že tedy ten akční plán je potřeba také dodržovat. To znamená, že celkem za to ten výsledek je dobrý, ale možná, že je tedy lepší, eh, že je potřeba lepší koordinace mezi jednotlivými aktéry. O to jsme také jako poslanci žádali. Rád bych v tuto chvíli zdůraznil několik závěrů z té zvláštní zprávy. Myslím si, že je velmi důležité, že je tu zmíněno, že členské státy nespravují síť Natura 2000 dostatečným způsobem a to je věc, kterou opakujeme zase znova. Není to něco, co by Eh, ovšem členské státy nebo nějaké jiné evropské orgány brali v potaz. Je potřeba tedy lépe provádět směrnici, je, lép, je potřeba lépe spravovat eh, lokality Natura 2000. Kromě toho nefunguje eh, spolupráce mezi jednotlivými orgány. Natura 2000 je tedy chápána pouze jako záležitost k, za, k ochraně nebo zachování, ale ono to má mnohem více souvislostí, mnoho implikací, které je potřeba potřeba také vzít v potaz. Kromě toho je důležité, eh, že ta zpráva zmiňuje, že ta opatření často přicházejí s spožděním eh, a je tedy potřeba, aby eh, veškeré kroky byly prováděny včas. A kromě toho se domnívám, že všichni máme velmi dlouhý seznam projektů, u nichž členské státy nedostatečně zhodnotili tu situaci z hlediska dopadu eh, na lokality Natura 2000, protože někdy zkrátka členské státy pouze schvalují projekty, které mají velké dopady na lokality Natura 2000. Členské státy si toho nejsou vědomy a komise a evropské úřady nečiní dostatek, mm, dostatečně proto, aby eh, tedy prosazovali eh, tuto směrnici nebo směrnice. A kromě toho jsou tu velmi důležité závěry týkající se financování, to znamená toho, jak jsou e, používány finanční prostředky v rámci sítí Natura 2000. A já si myslím, že první věc, která musí zaznít, je to, že finanční prostředky nejsou dobře mobilizovány. To znamená, že je tady mnohem více prostředků, které bychom mohli využít. Ale bohužel členské státy k tomu nemají dobrý přístup. E, ty projekty tady nejsou dostatečně dobré na to, aby Eh, za ně bylo možno dostat eh, prostředky. To znamená, že eh, to financování není dobře organizováno a také není dostatečné na to, abychom dosáhli lepší ochrany lokalit Natury 2000. Kromě toho mám několik otázek a bohužel musím říci, že ty otázky jsou spíše určeny komisi a ne účetnímu dvory, dvoru. Asi pochopíte proč. První otázka provádění a management, zpráva eh, lokalit Natura 2000. Rád bych se zeptal komise na jednu věc. Eh, říkám to teď naprosto jasně. Ten akční plán, který má aktivně pomoci členským státům a zúčastněným stranám na regionální a lokální úrovni. Nyní je to tak, že 50 lokalit Natura 2000 mají, eh, má tedy managementské eh, plány nebo správní plány, ale je tedy možné, že ty plány jsou dobré, eh, ale v každém případě je důležité, že tady vůbec ty tyto plány jsou a já si myslím, že, člensk- že komise by tedy měla přimět členské státy a místní aktéry, aby tedy připravili uh, svoje uh, manažerské plány. A s tím souvisí i druhá otázka. Jak můžeme zlepšit uh, ekologické inspekce ve členských státech? Lokality Natura 2000 spadají do kompetence úřadů zodpovědných za životní prostředí, ovšem ty někde ve členských státech fungují poměrně špatně. To znamená, že komise by měla členským státům na jedné straně pomoci, ale na druhé straně by komise měla přimět členské státy k tomu, aby tedy prováděly eh, eh, ekologické inspekce lépe. A další věc, financování, monitorování eh, lokalit Natura 2000. Otázka tedy zní, jak můžeme překlenout ty mezery ve financování, a to se týká rozpočtu EU po roce 2020. My tedy v tuto chvíli investujeme mnoho evropských prostředků na e, rozvoj venkova, e, zemědělství, infrastrukturu, ale často je to tak, že jsou to projekty, které e, škodí životnímu prostředí a potom používáme jiné prostředky na to, abychom zase kompenzovali to, co těmi prvními prostředky způsobíme. To znamená, že je potřeba, abychom financování biologické rozmanitosti mainstreamovali a abychom to tedy zahrnuli do celkového rozpočtu EU, tak abychom měli eh, lepší přístup k těm otázkám spjatým s biologickou rozmanitostí a aby tady byla lepší soudržnost mezi jednotlivými oblastmi našich politik a jednotlivými oblastmi naši, našeho financování. A další věc. Je potřeba eh, více zohlednit Eh, biologickou rozmanitost eh, ve financování EU a v rozpočtu EU a zároveň je potřeba eh, tedy navýšit objem financování, který, se tedy, který je určen přímo na biologickou rozmanitost. My tady máme určité vyhraněné procento v evropském rozpočtu, které to jsou prostředky, které jsou určeny například na boj proti klimatickým změnám a já si myslím, že něco podobného by měly tedy Eh, by mělo fungovat i eh, pokud jde o biologickou rozmanitost ať už je to Life Plus nebo další projekty. To znamená, že podle mého názoru je potřeba naše finanční prostředky investovat efektivním způsobem. Nejstačí to, abychom tedy ty peníze používali na to, eh, že budeme napravovat to, co způsobily jiné evropské projekty. Děkuji. Děkuji. Ta diskuze tedy nastolila celou řadu otázek a většina z těch otázek je určena komisi, to znamená, že by bylo dobré, kdyby pan eh, kolega z komise, eh, z komise de Rosa mohl na tyto otázky odpovědět a případně tady přednes nějaké další komentáře. Já se vám eh, ze srdce omlouvám, že jsem přišel pozdě na tuto důležitou schůzi. Chtěl bych se v ní vyjádřit a také zareagovat na to, co jste bylo vyřčeno. Především bych rád řekl, že komise vítá tuto zvláštní zprávu, protože je značně eh, sladěna eh, se závěry, eh, k nímž jsme došli, že ty cíle jsou užitečné, nicméně implementace vyžaduje zásadní zlepšení. A když jsem poslouchal tyto příspěvky, tak mě napadalo, že eh, v tom, eh, eh, co se implementovalo ohledně na 2000, tak ne pokaždé byl dodržen duch toho textu, se kterým vznikla, takže tam jde o nedostatečnou implementaci, mm, špatnou spolupráci s jednotlivými Eh, spolupracovníky, partnery. To však neznamená, že komise má nějakou kouzelnou hůlku a může překonat veškeré potíže. Nicméně my můžeme učinit mnohem více společně. A teď, co se týče eh, tohoto nového akčního plánu, tak tam nášlo především o to, abychom lépe implementovali jednotlivé směrnice v tomto v této oblasti a také, abychom měli eh, také takto eh, plněný cíl do roku 2020. A šlo nám především o navýšení soudržnosti mezi ochranou životního prostředí a socioekonomickými činnostmi. Eh, kde se právě to týká těch plánů a konzistentnosti jednotlivých plánů s dalšími činnostmi, o čem jsme zde hodně slyšeli. Jsou to tedy určitá doporučení a myslíme, že eh, značně eh, dobře je řešit také ten akční plán, o kterém hovořím. Tento akční plán není akčním plánem DG pro životního prostředí, ale je to akční plán celé komise, Ehm, také eh, pod vedení pana Timrse a Katajnena a také eh, za spolupráci výboru regionu ehm, tak, abychom mohli angažovat eh, jednotlivé orgány na vnitrostátní a regionální úrovni. A všechny tyto poznámky jsou takto zašlenovány do akčního plánu a také ten audit účetního dvora který nám poskytuje důležitý eh, vstup do akčního plánu. A já bych to nyní chtěla právě zdůraznit. Akční plán bude pokrývat činnosti zaměřené na implementaci v tomto roce, eh, od tohoto roku až do roku 2019 a chtěl bych ještě eh, vyjasnit jednu věc. Ten akční plán nebude a nemůže předjímat diskuzi o dalším finančním víceletém rámci nehledě na eh, budoucnost eh, společné zemědělské politiky. Eh, o financích budu hovořit za chvilku. Musíme si vytvořit tedy mm, takové společné pole vědomostí, poznatků a podle nich konzistentně vést naše projekty například financování Natury 2000, tam potřebujeme vidět synergie mezi vněj fondy, také lépe spolupracovat, vyměňovat se informace. A rád bych řekl ještě více. Za prvé, my se snažíme eh, odstranit nebo pomáhat členským státům v tom, aby odstranili eh, nadbytečná břemena, aby se zjednodušila, zjednodušily ty procesy povolovací a eh, abychom eh, tedy tímto procesem probíhali eh, mnohem snadněji a byli schopni se věnovat lépe eh, těm projektům, kde jsou nějaké potíže. Ehm, takže to se jedná o různé povolovací procesy, které se týkají ochrany jednotlivých živočišných přirozených druhů a také chceme pomáhat jednotlivým orgánům v tom, aby mohli snadněji postupovat při těchto povolovacích procedurách u jednotlivých projektů. Jak účetní dvůr, tak zpravodaj hovoří o tom, že je zapotřebí podporovat šíření dokumentů komise poskytujících vodítka. A my chceme poskytovat k nim eh, jednotlivé jazykové verze a také eh, shrnutí eh, v jednotlivých jazycích. V Natuře 2000 jedním z těchto vodítek bude odhodně článku 6 směrnice mm, to je právě to místo, které podle mého nám pomůže eh, pochopit, že eh, žádné eh, znění z tohoto textu nebrání vytvoření nebo mm, postavení úpravny vody. To je špatný eh, postup, špatný výklad. Eh, máme tam určitou část, která se týkají eh, mořských oblastí, ale teď bych chtěl říci, že musíme zaručit, že budou ve všech těch chráněných územích patřičná opatření na mírnění eh, dopadu eh, různých projektů na životní prostředí. 50 těch projektů nemělo patřičnou dokumentaci. Je zapotřebí provádět také rozsáhlou eh, spolupráci, jak tedy s majiteli těch pozemků, tak s dalšími partnery. A tímto postupem se chceme řídit do budoucnosti. Takže komise bude jednat při prosazování eh, těchto textů, nicméně potřebuje k tomu výraznou podporu členských států. A to také zaznívá jak eh, ze zprávy eh, zpravodaje, tak účetního dvora. Například my chceme vytvořit takovou ochranu daných míst či, či území, při konzultaci s jednotlivými eh, aktéry či partnery, kterých se to týká. Chceme zlepšovat eh, šíření informací, eh, znalostí a také přístupu k informacím. To je další doporučení, které také zaznělo a týká se zjednodušení a zdokonalení těch procesů. To se týká i konzistentnosti projektů, které pracují při hranicích nebo přeshraničně. Informace je důležitá věc, to je také naše priorita. Viděli jsme od samého počí, počátku, že nemůžeme využívat jen prostředky eh, ze společné zemědělské politiky nebo eh, z dalších, ale že musíme eh, spolupracovat, že musíme využívat současně tyto prostředky. Takže bych chtěla říci, že jeden konkrétní úkol se zabývá tím, jak usnadňovat ve víceleté strategii členským státům, aby se eh, řídili podle těch jednotlivých priorit Natury 2000 a aby eh, byli lépe schopni také eh, zhodnotit, jak vysokou potřebu budou mít finančních prostředků a jak bude vypadat vůbec jejich potřeba v jednotlivých aspektech. Samozřejmě bude pak na členských státech, aby alokovali eh, patřičné prostředky za sdíleného řízení. Ale my jim chceme pomoci k tomu, aby bylo dosaženo konzistentnosti mezi prioritami a eh, celým akčním eh, rámcem pro jednotlivé priority. Další důležitý bod, který jsme převzali ze zprávy účetního dvora, je, že potřebujeme indikátory, které budou fungovat po celé EU a budou se týkat všech druhů financování, které pocházejí z EU. Aby se to vztahovalo tedy jak z fondu pro Libo, peněz z fondu pro Libov, z dalších fondů, eh, které lze využít eh, abychom tedy eh, mohli společně vytvořit na to nové ukazatele, které budeme moci takto ehm, průřezově používat. V tomto roce očekáváme tedy vytvořit další sdělení. A především eh, si přejeme, abychom lépe spolupracovali na využívání programu na rozvoj venkova, abychom stimulovali členské státy k tomu, aby eh, takto přispívali k fungování Natury 2000. O 10% chceme navýšit prostředky z roku 2018 do roku 2020. To také nedete v tom akční plánu. Další prioritou je velice důležitý cíl zlepšování komunikace a angažovanosti občanů eh, v jednotlivých společenstvích. Například tu prohlášení, nebo bude tu prohlášení eh, z 21. května, které se k tomu bude vztahovat. Eh, my usilujeme o spolupráci s regionálními místními orgány a dalšími aktéry. A to také vyplývá e, z, ze zpráv jak účetní dvora, tak zpravda Evropského parlamentu. Další akce se e, zaměřují na e, uznávání a zjišťování dobrých příkladů z osvědčené praxe, protože je tu celá řada osvědčených praxí a dobrých příkladů v členských státech. Takže, pane, mm, paní předsedající, dámo, dámy a pánové, vážení poslanci, my chceme takto spolupracovat na akčním plánu se všemi eh, výbory Evropského parlamentu, které, který se to bude týkat a Není to věc jen Evropské komise, aby byl dobře plněn eh, právní text Natury 2000. Jde tady o spolupráci, kterou potřebujeme jak ze strany členských států, tak i ze strany Evropského parlamentu. 6. června budeme mít konferenci, budeme mm, diskutovat se všemi aktéry o akčním plánu mm, za a chceme společně s vámi při této události přispět k úspěchu eh, na to 2000. Srdečně děkuji. K časovému plánu mám pouze krátký dotaz. Vy jste avizoval, že ten vypracovaný akční plán bude prezentován 6. června. Můžeme v té době znát i eh, pokyny eh, pro eh, proces legislativy, eh, protože to je velmi důležité z hlediska eh, dalšího postupu. Prosím o odpověď. Ne. Já jsem neměl na mysli, že 6. června eh, všechna vodítka budou k dispozici. 6. května června předložíme všechny složky akčního plánu. Budeme o tom diskutovat. Máme tam 15 akcí a e, více než 100 dílčích akcí, ale e, e, určitě některé ty vodítka vypracujeme rychle, jiné pomalej, ale určitě na ně nezapomeneme. Dobře, a vraťme se nyní k účetnímu dvoru snad budete mít ještě závěrečné poznámky k tomuto tématu. Za prvé bych chtěl říci ke komentářům ze strany poslanců. My jsme již eh, dali odpověď. Promiňte, jenom chvilinku, abych se zorientoval eh, ohledně projektu. Eh, pokud dojde k negativnímu hodnocení, tam, kde hrozí negativní eh, ohodnocení velkého projektu, tak je a je to v, zájmu veřejn, veřejném zájmu a nemáme alternativní řešení. A, e, a nemáme jiné alternativy, tak e, tento plán e, může být proveden. Tedy existuje eh, řešení pokračovat s, eh, v určitých projektech i s negativním nebo navzdory negativním eh, hodnocením. Další závěrečné poznámky? Samozřejmě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho velmi užitečná doporučení a vám všem za velký zájem, který jste projevili vůči této zprávě. Jedno z těch hlavních poselství, které vyplývá z této zprávy, je, že potřebujeme zajistit užitečnou implementaci Natury 2000, eh, protože eh, to vyžaduje eh, účinnou koordinaci mezi příslušnými národními a regionálními úřady a orgány a širokou účast e, zúčastněných stran a samozřejmě i lepší e, synergie fondu Evropské unie a e, lepší odhady a také tedy účetní vstupy. Děkuji a nyní dávám ještě jednou slovo panu zpravodaji. Bych chtěl, vážení kolegové, poděkovat vám, protože opravdu já jsem se tím tématem dlouhodobě zabýval a když jsem tady poslouchal vaše konkrétní postřehy, tak vidím, že eh, možná ta zpráva měla patřit spíš vám, protože vy jste tady odborníci a myslím si, že málo kdy se stane u jakékoliv zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, že je tu tolik poměrně podnětných a, a konkrétních doporučení, takže eh, kolegové napříč politickým spektrem děkuji. Z dnešní rozpravy vyplývají čtyři závěry a já je znovu tady zopakuju. Za prvé, státy spolu nespolupracují to, po čem tady všichni volali, je, že je nutné tuto situaci napravit. Evropská komise do 6. června, možná dříve, si dej hlavní poznámku levá ruka neví, co dělá pravá. Musí opravdu spolu Německo, Česká republika, další státy spolupracovat. Není možné, aby jsme na jedné straně hranice dělali něco jiného, než na druhé straně hranice. Potom druhá kritika, která tady zazněla, byla, my dáváme peníze do Natury 2000, ale zároveň dáváme peníze do projektů, které tu naturu vlastně ničí my na jedné straně splavňujeme řeky třeba labe tady jsme o tom měli velikánskou diskuzi, a na druhou chceme ochranu skal a tyhle ty prostředky se prostě, prostě kontra jdou proti sobě takže to by mělo, eh, mělo vymizet. Další poznámka je, Evropská komise musí vzít na sebe víc aktivity. Členské státy spolu nespolupracují evropská komise my už to nebudeme říkat do nekonečna musíš víc tlačit členské státy do toho aby věděli co spolu dělají. a poslední věc kterou jsme tady, eh, tady jsme zmínili priority evropské komise v příštím, v příštím volebním období two thousand and twenty one až two thousand and twenty seven jsou Eh, příroda nebo ochrana přírody abychom dosáhli závěrů pařížské konference inovace a bezpečnost. Jeden ze tří priorit finanční je tedy příroda proto chceme aby opravdu evropská komise vzala v potaz a důrazným způsobem se ptala co členské státy chtějí udělat víc pro to abychom skutečně těchto závěrů pařížské konference dosáhli. a to si myslím že je i náš společný závěr a je to i to na čem se shodneme s evropským účetním dvorem kterému ještě jednou děkuji za skvělou zprávu i za skvělý, skvělý přednes tady eh, na kont výboru. děkuji. Uh, děkuji a závěrem eh, děkuji ještě jednou i já účetnímu dvoru, děkuji Evropské komisi za účast a odpovědi, děkuji poslancům za vynikající otázky, děkuji zpravodaji za vynikající zprávu a tím uzavírám tento bod a předávám slovo paní předsedkyni. Děkuji vám za eh, převzetí řízení schůze a dostáváme se nyní k bodu čtyři. My připravujeme naši návštěvu ve Washingtonu. Ráda bych upozornila na to, že tedy budeme mít zastávku ve Světové bance, nejen proto, abychom navštívili bývalou eh, paní předsedkyni, ale také proto, abychom hovořili o eh, spolupráci, pokud je o evropský rozpočet. Právě proto tu máme tedy eh, připravenou diskuzi s generálním ředitelstvím pro rozpočet, tak abychom mohli klást ty správné otázky. A já tedy vítám paní Kasádo, eh, která tu mezi námi je. Otázka zní, co tedy máme ve Washingtonu bezpodmínečně nutně probrat. Jak to vidíte vy? Ano, vy jste mě tu odpověď velmi zjednodušila. Bylo by dobré, kdybyste eh, tedy na základě těch dlouhodobých vztahů eh, s oběma institucemi, protože eh, jsem tady to pochopila tak, že hovoříte o tom, že navštívíte obě instituce a měli byste se tedy zeptat, jak tedy pracují na rozpočtování podle eh, výsledků. My jsme to tedy se Světovou bankou již probírali a bavili jsme se o tom, jak to můžeme do budoucna provádět. Eh, pokud jde o eh, OSN, tak je to záležitost, o které se tady hovořilo, nebo hovoří stále na těch jarních zasedáních, která se stále ještě konají, ale bylo by dobré, kdybychom o tom mohli vidět více. To znamená, že to by bylo dobré, kdybychom, eh, kdybychom jste se na to mohli zeptat, kdybyste tady mohli diskutovat o těchto bodech. Pokud jde konkrétně o Světovou banku, tak víte, že máme velmi dobrou spolupráci, eh, pokud jde o rozvoj. Eh, systém Exkluze, který jsme tedy začlenili do našeho finančního nařízení, je tedy založen na podobném systému, jako funguje ve Světové bance. Náš pan ředitel byl pozván na eh, v září eh, na schůzku, kde by se právě o tomto tématu mělo diskutovat. To znamená, že podle mého názoru je to právě eh, dobrá příležitost, jak eh, tedy toto téma probrat a eh, zastávat se přitom našich zájmů. Mohli byste tedy s nimi o tom pohovořit? Váš sekretariát kromě toho poskytl informace o dohodě se Světovou bankou. Jde tedy o to, o co tento výbor již v minulosti žádal. A jde o to, aby se tedy doplnily všechny další informace a všechny další závazky, které tedy eh, k tomu přibyly v tomto roce, v minulém roce. Eh, I to by tady bylo důležité při přípravě na tuto cestu. To jsou tedy ty prvky, o kterých s nimiž diskutujeme a bylo by tady dobré, kdybychom to probrali s oběma institucemi. Netýká se to pouze nás, ale týká se to také účetního dvora a bylo by dobré, kdyby parlament jako instituce vytvořil nebo rozvinul tyto vztahy a diskuzi o těchto bodech. My jsme se tomu věnovali poměrně dlouhou dobu, protože právě rok 1999 byl rokem, kdy jsme mm, podepsali první rámcovou dohodu s OSN v roce 2001 se Světovou bankou a na, následně to tedy bylo revidováno v roce 2013, 14 došlo tedy uh, k modifikacím eh, rozpočtového řádu. Eh, jsme tedy k dispozici, pokud jde o další informace, které byste chtěli nad rámec toho, co už jsme poskytli, tak abychom vám pomohli při přípravě na tuto cestu. Ano, děkuji, děkujeme vám. Samozřejmě, že se jako vždy zeptáme na to, jak vypadá ta spolupráce z hlediska Světové banky, ale myslím si, že bychom měli vidět ještě o něco víc, eh, že bychom měli tedy vidět, jak to vypadá z hlediska komise. Je všechno v naprostém pořádku, nebo jsou nějaké věci, kde byste si přáli, aby ta situace byla lepší? My bychom si v každém případě přáli větší transparentnost protože eh, se nedokážeme identifikovat s těmi informacemi, které dostáváme, ale eh, možná, že eh, byste to mohla ještě více rozvinout. Mohla byste tedy jít více do hloubky v tom, co jste nám právě řekla, ne úplně dopodrobná? Excuse me, thank you. So for the transparent... Tak co se transparentnosti týče, zejména se týče Světové banky, já myslím, že máme velice dobré vztahy a vedeme trvalou výměnu. Eh, rozvinuli nový eh, nástroj pro transparentnosti, jejímž prostřednictvím lze sdílet všechny údaje zdárci, jako jsme my. Takže tam se vztahy ubírají velice dobrým směrem. Můžeme využívat informace ohledně implementace projektu, na kterých spolupracujeme velice rychle. Um to znamená, že co nejdřív, eh, jak jen to je možné, můžeme sdílet informace i eh, s vámi a je možné, že o tom s vámi také budu diskutovat, protože tyto údaje je užitečné mít nejen pro komisi, ale také obecně i pro další eh, dárce. A upřímně, nevím o tom, že bychom měli nějaký problém s transparentností. Možná jsme vám dost dobře nekomunikovali my, možná, že to nebylo dost eh, koherentní a na tom tedy budeme pracovat, budeme zlepšovat naše komunikaci směrem k vám. Ale nemohu říct, že s těmito dvěma, dvěma organizacemi bychom ehm, no víte, všechno se dá zlepšovat, všechno může jít rychleji, eh, to záleží na prostředcích, které máme k dispozici. Ale co se týče našeho společného vztahu, a úsilí, které, které oni vykonávají, aby nám poskytli informace pokaždé, když o to požíváme, tak tam není nic, co bychom podle mne dnes měli spochybňovat. Děkuji. Pan kolega Zdechovský se přihlásil o slovo. Jsem ráda, že tři ze sedmi zúčastněných jsou v tuto chvíli v sále. Ještě před hodinou nevěděl, jestli pojedu nebo nepojedu. Sice jsem si vyřídil všechny víza, protože na začátku říkal sekretariát, že jsou tři místa pro EPP pak samozřejmě, protože šetříme, tak jsme dostali dvě místa, takže před eh, asi hodinou jsem dostal informaci, že prý můžu jet, no tak eh, jsem velice potěšen, protože vždycky, vždycky jet na, na misi s kontem, to je za odměnu, protože ten program, jak jsem viděl, ten je opravdu nadspaný, nadspaný od rána do večera. Ale eh, pojďme od vtipů, eh, od vtipů k tomu, k tomu, co tady bylo řečeno. Já bych se chtěl zeptat na spolupráci se Světovou, Světovou bankou ohledně humanitární pomoci a humanitárních pomocí, eh, humanitárních pomocí, eh, projektů, ohledně těch nástrojů, ve kterých působíme, třeba v chudých, v chudých regionech. Dříve byla poměrně velikánská kritika některých eh, neziskových organizací, že dochází u těch projektů ke korupci, dochází k rozkrádání těchto prostředků, které jsou poskytovány v těch nej, nejchudších eh, regionech. Došlo tam k, nějakému, k nějaký změně stavu a jestli probíhá vůbec dialog eh, o těchto problémových oblastech mezi Evropskou komisí a Světovou bankou. diskutieren sollte. Frau Casado. Eh, paní eh, Casado, prosím. So, um, I mean, declarations. Prohlášení. Eh, my jsme se tázali Světové banky Ten systém eh, rané detekce a vyloučení se vztahuje i na prostředky, které poskytujeme i Světové bance, takže tam jsou velice dobře chráněny ty finanční prostředky. My jsme neidentifikovali do posud žádný subjekt nebo doménu, kde bychom měli bilaterální vztah, v němž by naše peníze byly postiženy takovýmto eh, obviněním. Bilaterálně máme dohody mezi Olafem a Světovou bankou, že kdyby došlo na poznatky o takovýchto spochybnitelných eh, investic nebo fondů nebo eh, podezřelých situací, mm, že by k tomu došlo, takže bychom spolupracovali, jak, mm, tak bychom spolupracovali s Olafem na tom, abychom to prošetřili. Pro tuto chvíli si ničeho takového nejsme vědomi, alespoň co se týče finančních prostředků, které jsme poskytli Světové bance, mm, aby je spravovala za nás naším jménem. Děkuji vám, nemám nahlášený další dotazy, takže jsme dospěli k bodu, k závěru tohoto bodu, ale ještě se hlásí pan kolega Perinský. Děkuji a omlouvám se. Já jsem se již přihlásil předem o slovo. A také mám pocit, že se jedná o poměrně intenzivní program a vyžaduje to řádnou přípravu, jak jste na to eh, upozorňovali a předchozí informace. Je zde jeden aspekt v tomto programu, který vyvolává určité otazníky na naší straně. Totiž časové rozmezí mezi Světovou bankou, která má jeden den a vládním kontrolním úřadem, to je ten druhý den, a odehrává se to během dvou hodin. Určitě budeme eh, chtít zjistit, jak eh, správně eh, zajistit odpovědnost a finanční zájmy USA, federálního rozpočtu, a celou řadu dalších eh, témat eh, která jsou stěžení i eh, v USA a týkají se například veřejných zakázek, stíhání různých druhů podvodů. Pohybujeme se zjevně v prostředí velmi sofistikovaném, kde existují různé praktiky z pronevěry veřejných prostředků. Takže já i mý kolegové z mé skupiny i delegace by chtěli vědět, zdali si myslíte, že stále tady je ještě možnost eh, rozšířit eh, to spektrum témat. A také poslední den, kdy jsou také plánovány návštěvy. Mně se uvažovalo také o e, kontaktech s nevládními organizacemi, které se zabývají transparentností, e, kontrolou e, čerpání federálního rozpočtu a tak dále. Uvažovalo se o tom, máte na to názor, měli bychom se ještě pokusit eh, zajistit takovéto setkání, anebo myslíte, že to eh, nestojí za to? Tolik moje otázky. Ano, děkuji vám. Já myslím, Eh, respektive poznámka je správná. Trávíme jeden den eh, se Světovou bankou a pak pouze eh, dvě hodiny ehm, s americkým účetním dvorem, který má zcela specifický způsob kontrolovat fondy mm, ano, poslední den bychom případně ještě zkusili něco eh, zajistit, eh, sjednat eh, s nevládními organizacemi. Pokud máte konkrétní tip, tak nám to prosím sdělte. Můžeme jistě strávit čas jinak než prohlídkou kapitolu. Takže pokusíme se o tom, ale neslibuji nic. Pokud máte konkrétní podněty, kdo by to mohl být, ty nevládní organizace, které by přicházely v úvahu, tak to rádi přijmeme. Pokud nejsou další poznámky, tak srdečně děkuji za vaši návštěvu a vyjádření a čekáme nyní na kolegu Morisana eh, k eh, stanovisku k rozpočtu. Doufám, že eh, dorazí zanedlouho, protože měl dorazit už v 16.30. Proto bych nerada přerušovala schůzi, byť to krátké přerušení asi bude jsme, dospěli jsme ke konci tohoto bodu, ale eh, ne ke konci schůze. Děkuji za trpělivost. Milí kolegové, milé kolegyně, máme tady pana zpravodaje eh, Muresana, máme na cestě také našeho pana zpravodaje, pana Celera. Eh, Siegfriede, prosím, pojďte sem ke mně. Ja, wir freuen uns. Mám velkou radost, že máme mezi sebou zpravodaje, hlavního zpravodaje pro rozpočet na rok 2018. Pro nás je velmi důležité, abychom pěstovali spolupráci s výborem pro rozpočet a velmi se nám osvědčilo mít společné schůze. Na autor našeho stanoviska se brzy objeví ale v každém případě je důležité, abychom si tady vyslechli, jaké priority budou v tom rozpočtu stanovet, stanoveny. Zajímají nás ty hlavní body a já vám v tuto chvíli předávám slovo, pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Velice mě těší, že jsem mohl mezi vás přijít. Vypadá to, že se někteří lidé bojí si sednout vedle Inge Gressle, ale já jsem rád, když si vedle ní mohu sednout po jejím boku takto. A chci vám poděkovat za to, že jste mne pozvali dnes odpoledne. Především bych vám rád řekl, jak už přesně to uvedla paní předsedkyně, že vám přednesu stručný souhrn hlavních politických priorit, které byly navrženy na příští rok pro rozpočet a také bych si chtěl vyslechnout vaše stanoviska ohledně toho, kam si myslíte, bychom v rozpočtu měli klást důraz na příští rok. A také bych si přál, aby, naš, aby moje dnešní návštěva byla začátkem naší spolupráce v průběhu letošního roku, protože v březnu jsme přijali moji zprávu s s takovými hlavními směry eh, pro další rok. Nyní čekám na návrh rozpočtu, který přiloží komise v květnu a na podzim nás čeká dohodovací řízení eh, mezi parlamentem, radou a eh, za účasti komise. Takže bych si přál, abychom byli společně v úzkém kontaktu a také potom, co bude mít komise Eh, hotovou publikaci eh, návrhu rozpočtu, abychom mohli na tom lépe spolupracovat. Jsem přesvědčen, že rozpočet a příští rok by měl mít dvě eh, velké zastřešující priority. Za A růst a pracovní místa, za B bezpečnost ve všech směrech a Eh, občané. A to si myslím, že jsou dvě témata, na které bychom měli klást důraz, protože občané čekají, že Evropská unie právě v tomto bude jednat, že bude umít pracovní místa a bezpečnost. Tak a jak toho budeme chtít dosáhnout? Abychom měli udržitelný růst a vytvářeli pracovní místa, potřebujeme silné hospodářství. Hospodářství, které bude konkurenceschopné, důvěryhodné pro privátní sektor, protože pracovní místa se vytvářejí v soukromém sektoru, v malých a středních podnicích, ne ve veřejném sektoru, s veškerou sympatií eh, k eh, zaměstnancům státní a místní a další zprávy. Eh, pracovní místa se vytvářejí především v soukromém sektoru. Do něj tedy musíme investovat, podporovat malé střední podniky, především ty vysoce inovativní podniky, e, také mladé e, podnikatele, protože ti všichni napomáhají řešit nezaměstnanost. A já na to vidím jako jeden z nástrojů Horizon 2020, e, Evro, infrastrukturu, kosme, Erasmus, což není jen program výměny studentů, to je také nástroj, který jim samozřejmě umožňuje poznat Evropu nejen, že to prospívá EU, ale ono to také zvyšuje jejich příležitost pak najít pracovní místo, protože nám ukazují eh, důkazy, že více než 60 zaměstnavatelů eh, v Evropě oceňuje eh, zahraniční zkušenost mladých lidí. Takže pak tito mladí lidé mají lepší přístup k lepším pracovním místům. Eh, iniciativa pro mládež je takovou vizí pro víceletý finanční rámec, dostala 1,2 miliard navíc do konce víceletého finančního rámce a já si myslím, že já jsem nezaměstnanost že je stále ještě příliš vysoká. Musíme tedy podporovat tuto eh, iniciativu na podporu mládeže a její zaměstnanosti, ale je zapotřebí, abychom brali velice vážně doporučení účetního dvora Eh, ano, nezaměstnanost mládeže je stále ještě vysoká, my se musíme snažit ji snižovat, ale nemůžeme ignorovat, pokud účetní dvůr nám řekne, že tento program doposud má smíšené výsledky. A v tomto smyslu eh, tedy bych chtěl se zabývat spíše aktualizací, zlepšováním tohoto programu. A eh, to proto, že jsme se rozhodli v roce 2013 pro ten víceletý finanční rámec, takový, jaký je. Konkrétně jsme si stanovili určité priority. Od té doby ale došlo k neočekávanému vývoji, nedostatek bezpečnosti, eh, krize eh, imigrace a uprchlíku, eh, terorismus. Takže to všechno jsou věci, na které musíme reagovat a musíme využívat těch prostředků, které máme v rozpočtu, abychom tyto krize řešili bylo zapotřebí to takto naléhavě řešit, ale protože naše finanční zdroje jsou omezené, tak musíme co možná nejlépe využít každé euro, které v ruce máme. A proto, ano, e, já souhlasím s iniciativou pro e, zaměstnanost mládeže, ale musíme uvazovat o to, o, uvažovat o tom, jak ji zdokonali. Tady se podíváme na výsledky, které dosahujeme každoročně, e, tak tak musíme se na to ještě více zaměřit tento program. Eh, druhou prioritou je bezpečnost, zejména v okruzích 3 a 4 zdroje v rozpočtu jsou velice napjaté. Otázka zní, jak můžeme dosáhnout cíle, aniž bychom vynaložili o moc víc peněz. Eh, já si myslím, že poslední agentur EU, které mají zodpovědnost za otázky vnitra a spravnosti Europol, EAS, eh, Eurojust, to jsou Eh, věci, které by nám napomohly zlepšit naši kontrolu vnějších hranic a zpracovávat a předávat informace eh, osob, které jsou zodpovědné za obchodování s lidmi, pašování a za další nelegální činnosti, tak abychom tedy mohli řešit eh, tyto hrozby a aby tyto agentury další, které se, se o to starají, tak aby mohli efektivněji pracovat a e, také je zapotřebí podporovat e, přípravné e, činnosti Evropské komise ve výzkumu týkající se obrany, protože bychom podle mého neměli vynakládat 28krát peníze v jednotlivých členských státech, abychom dosáhli podobného výsledku ve výzkumu pro obranu a Eh, potom eh, eh, se tím zabývat ještě jednou, tedy za Evropskou komisi. Takže já si myslím, že bychom měli sdílet celou tuto činnost. Revize víceletého finančního rámce nyní probíhá. Jak hm, jsem se zmínil se s radou projednali balíček, který nám teď umožňuje větší flexibilitu v užívání rozpočtu. A Evropský parlament učinil tu práci, kterou vykonat měl ale eh, rada to minulý týden nepřijala. Měli to přijmout na eh, Radě pro všeobecné záležitosti, ale Velká Británie žádala, aby tento bod byl stažen eh, z programu až do voleb ve Velké Británii. A já si velice jasně zde sdělit odkládání o dva měsíce přijetí revize víceletého finančního rámce je věc, kterou nakonec zvládneme. Bude to obtížné, velmi obtížné připravit návrh rozpočtu bez této flexibility, ale pokud ten přeskum výsledku finančního rámce bude tedy před létem přijat, pořád ještě se to dá zvládnout. Ale pokud bude ohrožen tento přeskum a Velká Británie neodblokuje toto téma, tak nám hrozí závažné riziko, že nebudeme mít rozpočet na příští rok. A to e, by e, bylo problematické pro 2018. Samozřejmě Velká Británie bude trpět také tím, že nebude mít revizi výsledek finančního rámce, protože 1,2 miliardy eur e, jsou peníze do, do, do, do Kosme, do Horizontu 2020, do zaměstnanosti mládeže. To znamená veliké množství peněz, ještě další, a e, Velká Británie byla největším e, příjemcem z horizontu 2020 v roce 2015. to nesmíme zapomínat. A to máme větší e, Ehm, to, to, víme, že to se týká právě těch velkých států, jako je Německo, Velká, Velká Británie, protože oni tam mají eh, veliké a dobré univerzity a jejich velký počet, to znamená, že vyhrávají celou řadu těchto projektů. Eh, znamená to, že tedy, že eh, pokud se bude Velká Británie stavět proti tomuto přeskumu, tak to bude zároveň i škodit jejich výzkumným centrum a univerzitám. To je tedy stručně, co jsem chtěl říct, paní předsedkyně. No, možná ještě ohledně svěřenských fondů. Jak už jsem eh, se zmínil, eh, otázka řešení migrace a eh, uprchlické krize bylo řešeno mm, nouzově a je zapotřebí se tím dál zabývat při připravovat a opravdu nás nepotěšilo, když jsme zjistili, že z rozpočtu EU musíme alokovat 500 milionů eur pro nástroje pro uprchlíky. Eh, už to byla jedna miliarda. Jako rozpočtový orgán jsme nebyli eh, správným způsobem eh, zohledněni, ne, nebyli jsme součástí toho vyjednávání a musíme jasně sdělit, že nejsme ochotni eh, takto eh, aby se s námi zacházelo ještě někdy. Takže to je tedy ohledně těch svěřenských fondů. Eh, potřebujeme řádné, včasné informování od komise, pravidelné informování, potřebujeme také k tomu patřičné závazky členských států. 1,2 miliard eur jsme Eh, uvedli z rozpočtu eh, člen eh, Evropské unie za velice napjatého rozpočtu. Respektujeme tedy naše závazky. 1,17 milion eur doposud zaplatili členské státy. To je opravdu velké zklamání, tato částka. A my zapotřebujeme také, aby se všichni kteří chovali předvídatelným způsobem. Eh, víme, že jsme chtěli eh, věnovat více peněz do Turecka, na různé eh, fondy pro uprchlíky, do jiných států, v, v severoafrických státech. Politické vedení v, členský, eh, v těchto zdrojových zemích nebo eh, zemích, eh, kudy procházejí uprchlíci, často bývá součástí toho problému, protože ti uprchlíci procházejí územím, kde není infrastruktura, kde není voda, a je zapotřebí, abychom zajistili, že ty prostředky, které jsou alokovány těchto států, a to my samozřejmě musíme dělat, protože musíme řešit příčiny migrace, ale tyto finanční prostředky uh, musí být využity efektivním způsobem, to znamená, že musíme zajistit, že nebudou eh, využívány k nějakým eh, podvodům, že se musí dostat ke správnému mm, koncovému příjemci a musíme monitorovat situaci a uvědomovat si, že politická třída, která je u vlády, bývá součástí problému, nikoli řešení v těchto státech. To je, myslím, všechno, eh, paní předsedkyně a kolegové, a těším se na výměnu názoru. Ještě eh, jak teď, eh, tak v průběhu roku budou moje dveře pro vás otevřené. Děkuji vám srdečně za tuto eh, stručnou prezentaci a skutečně velmi dobrý přehled. Eh, zahájila bych eh, jednou zásadní poznámkou. My, nám padne zatěžko probrat naše jednotlivé mm, body, protože když nám je předloženo, předložen návrh rozpočtu, tak ještě to není zakotveno v pokynech. To, co není v pokynech, to nemůžeme přijmout. To znamená rozpočtový výbor se tím vzdává značné míry eh, své eh, řídící eh, kapacity. My musíme ale v rozpočtu dosahovat i nových věcí, musíme podpořit dobré nápady, jakmile se objeví. Já sama vidím, jsem vlastně dvojí člen i zde, i ve vašem výboru. Je zde řada věcí, které by měly být podpořeny, ale padají pod stůl v důsledku této argumentace. Bylo by důležité, aby jeden Eh, zpravodaj jednou měl eh, odvahu připustit eh, anebo dát průchod i novým nápadům. Druhý bod. Věci, které jsme v minulosti před Lisabonskou smlouvou vždy úspěšně protlačili, dnes už nikoli, to jsou rezervy, protože rezervy nyní potřebují třípětinovou většinu v plénu a proto je téměř nemožné to prosadit, leda, že se o to zasadí zpravodaj a že to zahrne do celé vyjednávací masy. Takovouto rezervou může být například rozpočet eh, rady. Eh, od roku 2009 už radě neudělujeme absolutorium, je to taková gentlemanská dohoda, ale eh, jak si to můžeme nechat líbit jako kontrolní rozpočet, přece máme poslední slovo i nad touto částí rozpočtu. Absolutorium je dlouhodobě odmítáno a to je něco, co musíme mít na vědomí. A další bod e, je integrace zvláštního zástupce do e, Evropské e, služby vnější činnosti. O tom hovoříme též již po léta a zpravodaj o tom musí do poslední minuty bojovat, protože se jinak neposuneme dál. Nemůžeme věci nechat plavat tak, jak jsou. Minulý týden eh, zahraniční výbor toto zaspal. Eh, my jsme eh, to zvedli, ale pak to spadlo pod stůl, protože mm, AFET propásl všechny termíny byť nás podpořil. Takže v tomto ohledu potřebujeme podporu zpravodaje a to je něco, co by také mělo být v usnesení. Pak je zde několik nových zajímavých otázek. Komise před dvěma um, eh, dny eh, eh, rozhodla, že zprávu o potírání korupce nechá umřít před narozením. Já přiznávám, že to nebyla naše oblíbená zpráva, ale bylo by důležité to dále rozvinout. Otázka je, odvažujeme se vytvořit rezervu eh, v, rozpočtu pro komisi, abychom tuto zprávu předkládali i nadále. Myslím, že by byla špatná zpráva, kdybychom tu vlajku, kterou jsme před dvěma eh, lety eh, zvedli před světovou veřejností a třímali, eh, kdybychom ji teď prostě nechali padnout. Jednou, jedinkrát jsme společně bojovali a také sklidili úspěch. To byla otázka těch expertních skupin, kdy jsme zaznamenali velký úspěch, protože ty věci se spolu nebo společným úsilím změnili. To znamená, když táhneme za stejný konec provazu, tak toho dokážeme mnoho. A také to má lepší řídící účinek v evropském rozpočtu toto bych vám skutečně chtěla zdůraznit, protože když se vzdáme všeho a omezíme se pouze na kosmetické úpravy, tak nedosáhneme ničeho. To mi napadlo nyní mm, spontánně. Mezičasem dorazil i pan zpravodaj, který okamžitě dostává slovo. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Jak víš, byl jsem na jiné akci, které si se také zúčastnila předtím a tudíž se omlouvám, že jsem dorazil se spožděním. Nevím, co již pan eh, Murešan Eh, přednesl, ale z našeho úhlu pohledu rozpočtová kontrola není rozpočtová sestava, ale spíše otázka, co se eh, s rozpočtem stalo, co z toho zbylo. Právě minulý týden jsme v parlamentu schválili eh, naši zprávu o udělení absolutoria a tam byla, byly ty body jmenovány na základě rozpočtového návrhu 2015 takže otázkou je, kde jsou těžiska. Rok 2018 bude pátým rokem eh, běžného finančního období. Otázkou je, jak jednotlivé projekty, opatření, strategie eh, jsou prováděny a jestli rozpočet eh, jim dává dostatek pobídek a jestli také vytyčuje správný směr a důrazy a také jsme zaznamenali, že se čím dál tím více musí reagovat na aktuální výzvy a to tím, že vznikají dodatečné e, e, rozpočty nebo dokonce stínové rozpočty nebo příděly nebo fondy, které jsou alespoň částečně spolufinancovány z běžného rozpočtu. Bude se v této strategii pokračovat? Budeme muset rozhodnout také o tom, jestli Evropský fond pro strategické investice bude pokračovat. Eh, bude-li pokračovat, pak potřebuje další základnu ehm, bude to vyňato z rozpočtu na rok 2017 a z jakých oblastí, pokud jde o platby tam už z, 18, pardon, z 80% jsme se rozhodli, nebo jsme již eh, finanční eh, prostředky pevně zaplánovali, například na eh, zemědělskou politiku a tak dále. Takže v jakých oblastech je ještě v rozpočtu prostor eh, pro úpravy. Jsou již známy pozice rady, zejména pokud jde o eh, rozpočtové závazky a pokud jde také o eh, reálné disponibilní finanční prostředky. Pak eh, také budeme muset eh, vyčkat, jak dopadne eh, čerpání rozpočtu 2017. Víme, že potřeby a poptávky jsou vysoké. Všichni kolegové, ale i země volají po zvýšení. Přesto víme, že se finanční prostředky částečně vrátily čistým plátcům, anebo tedy část z nich. A pro nás, pro výbor pro rozpočtovou kontrolu je důležité vědět, jak bude zajištěno, abychom dostali našim kontrolním povinnostem, pokud jde o viditelnost neboli transparentnost a přehlednost rozpočtu. To jsou otázky, které vyplývají ze zpráv o udělení absolutoria za rok 2015 na počátku eh, jednoho finančního období a také jak eh, to eh, bude vyhlížet v závěru tohoto finančního období. Já děkuji a za Evropskou komisi promluví pan O'Reil, výkonný ředitel pro výdaje a podobně. Máte slovo. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já jsem výkonný ředitel pro výdaje pro každoroční rozpočet. Bedlivě jsem naslouchal oběma eh, zpravodajům a mohu vás ujistit, že zejména ty dvě priority, o eh, kterých který hovořil pan Moresian, růst pracovní místa a bezpečnost eh, Eh, občanů eh, jsou sdíleny eh, komisí a ze všech sil budeme usilovat o to, aby adekvátním způsobem byly reflektovány v rozpočtu. Také jsme, si, také jsme zjistili, že obě dvě priority sdílí i Rada, takže výhled vypadá velice dobře pro další vyjednávání mezi institucemi, když sdílíme ty též dvě hodnoty napříč institucemi. Také sdílíme obavy, o které hovořila paní zpravodajka ohledně stávajícího spoždění v závěrečném přijevání středně dobého přeskumu eh, výsledku finančního rámce. Jako komise můžeme říci, že je tu eh, široká, široká schoda na radě ohledně toho a eh, parlament také může rychle tedy poskytnout ehm, Eh, své stanovisko, takže si myslím, že eh, toto spoždění je jen dočasné a doufáme, že eh, k dojednání dojde záhy, ale nebude to tedy před přijetím návrhu rozpočtu komisí. Takže teď uvažujeme o tom, jak co možná nejlepším způsobem tu situaci zohlednit v našem návrhu rozpočtu, protože pak budeme muset přijít s návrhem změny návrhu rozpočtu někdy po létě. Eh, aby to pak následně mohlo být zapracováno do rozpočtu nebo do návrhu rozpočtu. To je, myslím, zatím všechno. Děkuji, paní předsedkyně. Ano. Eh, všichni máme dneska hodně práce, takže prosím, pane zpravodaji, nyní máte slovo vy. Děkuji, děkuji eh, vám, paní předsedkyně, i všem kolegům. Budu velmi stručný, protože i vy byste nepochybně chtěli přistoupit k dalšímu bodu vašeho programu. Eh, za prvé, já v tuto chvíli navštěvuji všechny výbory Evropského parlamentu, tak abych eh, nazbíral nějaké podněty, myšlenky, to, co bychom tedy měli začlenit do rozpočtu na příští rok. Pane, paní předsedkyně, já tedy v tuto chvíli naslouchám, sbírám myšlenky, vy jste tedy hovořila o tom, že eh, zpravodaj by měl být otevřený a měl by absorbovat nový, nové myšlenky. Já se tedy o to budu snažit a uvidíme, jestli se mi to podaří dosáhnout. Jedna věc, eh, integrace s zvláštních eh, poradců do těch služeb. To je nepochybně tedy eh, záležitost, která eh, zapadá do toho rámce a na kterou bychom se měli soustředit. Vypadá to, že v tuto chvíli jsme dobře splnili všechny lhůty, i pokud jde o AFE, to znamená, že já jsem přesvědčen, že i v AFETu se to posune směrem vpřed. To je jedna věc. A druhá věc, to, co zmínil pan zpravodaj, míra absorpce a tak dále. Je pravda, že míra absorpce ve většině členských států je velmi nízká. E, a situace, kterou popisujete pro rok 2015, e, se pravděpodobně bude podoba té situace, kterou budeme eh, zažívat ještě v roce 2017. Eh, absorpční kapacita bude nízká a je to dáno tím, že správní orgány zatím nejsou akreditované a v důsledku toho je prakticky nemožné platit v určitých členských státech, v určitých oblastech faktury. Eh, my tedy máme v tuto chvíli akreditovánu pouze část těch eh, správních orgánů a cílem je, abychom je tedy do konce roku akreditovali všechny. Eh, například v Polsku je to tak, že tady eh, ta situace je poměrně dobrá, ale naopak v mé zemi je zatím akreditováno pouze, jsou akreditovány pouze dvě z deseti těch institucí. Eh, jakmile tedy bude akreditována většina těch agentur, tak se zrychlí postup těch eh, projektů a budeme tedy potřebovat eh, také částky, pokud jde o platby v příštím roce. A to tedy je jiné než v roce 2017. Tady jsme tedy nepotřebovali platby, protože ty projekty zatím nepotřebovali běželi. Máte pravdu, že v minulosti, eh, když se ty částky neutratily, tak jsme o ně přešli a nemuseli jsme je platit eh, členským státům. Toto je tedy závazek vyplývající ze smlouvy. My taky po, my potřebujeme peníze na to, abychom řešili ku příkladu i uprchlickou krizi, a, eh, ale členské státy musí souhlasit s tím, že se tedy ty peníze vrátí právě jim. Nemůžeme si je nechat. Na druhou stranu pokud eh, budeme požádáni, abychom eh, rozšířili naše činnosti za stávajícího rozpočtu, tak bychom museli ten rozpočet koncipovat na základě eh, výsledků a výkonnosti. Musíme si ale zároveň uvědomit, že i ten rozpočet naráží na určité limity, jsou tu eh, určité priority, které jsme v roce 2013 nemohli předpokládat. My se snažíme jim čelit, ale samozřejmě, že by to mohlo být na, účel, na úkor některých jiných oblastí, ať už jsou to malé a střední podniky, výzkum a tak dále. A proto říkám, že jakákoliv nová priorita bude vyžadovat také nové eh, prostředky. Tam, kde je to odůvodněné, to tedy budeme muset vůči vůči radě odargumentovat. Pokud jde o EFSI, tak já jsem od počátku byl zastáncem EFSI a vy jste to správně řekl. Soudržnost, eh, zemědělství, to jsou eh, oblasti, kterých jsme se tedy nemohli dotknout. To znamená, že jsme se zaměřili především na nástroj pro propojení Evropy a Horizont 2020. To jsou tedy oblasti, ze kterých putovaly peníze do EFSI. Já jsem se tedy o tom bavil eh, s příslušným komisařem v pondělí a pan komisař mě tedy ukázal statistické údaje, které dokazují, že mnoho projektů financovaných z EFSI má, má eh, velmi podstatnou inovační složku. Komise tedy hovoří o 25%, to znamená, že je to naprosto jasná přidaná hodnota, pokud jde o inovace vyplývající z projektů financovaných z EFSI. Pokud tady budeme pokračovat v EFSI prostřednictvím EFSI 2, tak komise navrhuje, aby se 500 eh, milionů euro vzalo eh, z nástroje pro propojení Evropy, ale dv Dva zpravodajové, pan Udo Fulman, Bulman a pan Fernandez, navrhují, aby se tedy v celá ta částka vzala z rozpětí a aby tedy nástroj pro propojení Evropy nebyl nikterak dotčen. Já tedy s tímto návrhem souhlasím, protože, jak už jsem řekl, nástroj pro propojení Evropy a Horizon 2020 byly právě ty dvě oblasti, kterých se to dotklo, když jsme nástroj EFSI vytvořili a byť tedy ten nástroj EFSI má nepochybný pozitivní dopad na reálnou ekonomiku, tak uh, pokud jde o horizont 2020, že e, míra schvalování projektů během dvou let tohoto víceletého finančního rámce činí 13, o 13 méně. Ne, pardon, je to 13 a v minulém víceletém finančním období to bylo 19 To znamená, že my jsme schopni financovat pouze 13 těch projektů, které jsou předloženy, dříve to bylo 19 e, Jsou tu projekty, které jsou kvalitní a v důsledku vytvoření EFSI zkrátka trpí Horizont 2020 a nejsme schopni financovat stejné množství eh, kvalitních projektů, takové množství projektů, které bychom financovat chtěli a které jsme financovali v minulosti. To znamená, že to bychom chtěli změnit a proto tedy eh, revize víceletého finančního rámce je v pořádku. Budou tady eh, vyhrazeny další prostředky, konkrétně 200 milionů euro na to, abychom tedy posílili právě EFSI. To znamená, že to nám vytvoří nový manévr manévrovací prostor. Tolik tedy z mé strany. Jak jsem řekl, jsem velmi rád, že budeme i nadále v kontaktu, že tady budu v kontaktu s vaším výborem v průběhu celého toho procesu a především poté, co komise předloží svůj návrh. Pan Savama má otázku, prosím. Eh, nebojte se, Zikfríde, není to otázek, otázka, ale já jsem jediný poslanec, kromě paní předsedkyně. Není nás tu mnoho. To znamená, že jsem se domníval, že bych vás měl trochu povzbudit. Ano. Eh, růst a bezpečnost, ano. Eh, to všechno souvisí tedy eh, s kontrolou rozpočtu. Já bych tedy chtěl říct jednu věc. Právě toto občané chtějí. A proto vás tedy vyzývám, abyste se soustředil právě na to, abychom tady eh, to zásadně změnili. Já vím, že určité prvky už jsou dány a nemůžeme všechno od základu změnit, ale bylo by dobré, kdybychom ty věci co možná nejvíce skonkretizovali pro, eh, pro občany. Já vím, že vy jste eh, odborníkem, pokud jde o komunikaci. V roce 2008 bychom měli mít rozpočet, který bude srozumitelný pro občany jako konkrétní krok eh, v těchto věcech. To znamená růst pracovní místa a bezpečnost. Ale nyní ke kontrole, kontrole rozpočtu. Uh, souvisí to s tím, co řekla paní předsedkyně, paní Gressle. Kontrola rozpočtu se netýká pouze právní stránky věci, ale stále více E, i jiných aspektů. A to je právě to, v čem se oba rozpočty překrývají. Jde o výsledky a výkonnost. My hrajeme stejnou hru, používáme stejná pravidla. To znamená, že já vás tady vyzý, vyzývám a povzbuzuji a doufám, že tady uh, e, se nám podaří co možná nejintenzivněji spolupracovat a také co možná nejpružněji, tak abychom do toho tedy vnesli ten aspekt kontroly, abychom tedy eh, do toho vyjednávaného rozpočtu vnesli co možná nejvíce kontroly. Já si myslím, že v tom tedy máme určité rezervy, pokud se podíváme na to, jak to probíhalo v minulosti. Děkuji. We couldn't agree more. Naprosto souhlasíme. Přejete si ještě promluvit, pane Cára, na konci? Mikrofon, prosím. Ja, jetzt. Teď. My jsme v, na začátku diskusního procesu. Já jsem vděčen, že pan Moršan eh, našel cestu do výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rozpočtový výbor musí eh, zadat směr a my máme zájem na tom, aby bylo dosaženo výsledku na základě toho vytyčeného směru a aby k tomu došlo, budeme spolupracovat, což mě těší. A určitě ještě budeme mít příležitost k výměně informací a názoru. Já vám děkuji, tím jsme dospěli eh, k závěru tohoto bodu. Děkuji za vaši účast a můžeme přistoupit k bodu číslo 7. Otázka eh, Moldávie. 15. dubna jsme v evropském tisku si mohli eh, přečíst rozhovor stávajícího prezidenta Moldávie Igora Dodona, který eh, uvedl, že Evropská unie v letech 2007 až 15 podpořila Moldávii v částce více než 280 milionů eur, ale minimálně polovina mm, těchto finančních prostředků Eh, se ztratila v temných eh, kanálech eh, protože členové údajně proevropských stran účastných v mé vládě se o to postarali. Je skutečně s podívem, že úřadující premiér země přichází s takovýmto tvrzením a také prohlásil, že ta výplata finančních prostředků ze západu měla být svázána mnohem silněji eh, na podmínky a také eh, miliardové úvěry tekly eh, do značné části do nesprávných rukou. Slyšíme-li nebo hovoříme-li o bilaterálních úvěrech, tak máme na mysli EIB, která Ehm, vyplatila 15 milionů eur mm, Moldávské republice v určitém časovém rozmezí. To už skutečně vydá na hezkou částku a máme díky tomu představu, mm, co to znamená. Ehm, účetní dvůr vypracoval ehm, zvláštní zprávu k tomuto tématu, kde jsme si ale takováto tvrzení přečíst nemohli. A nyní by bylo zajímavé získat další informace já tady vítám zástupce ředitele pana Popovského z DG NEO. A také bych chtěla eh, připomenout, že z leny bylo vyplaceno 71 milionů a z dalších fondů 12 milionů. A kde vlastně tyto miliony um, jsou? Máte slovo pane Dobrovský. Děkuji vám, paní předsedkyně. Skutečně pan eh, prezident Dodon eh, řekl věci, které samozřejmě byly zaznamenány. Eh, určité věci zazněly také v Die Welt. Eh, to, co vám teď mohu sdělit, je, že jsme prostřednictvím vedoucího delegace v Moldavsku republice Moldova, tedy eh, sdělil toto prezidentu Dodonovi a při jeho setkání s předsedou komise, s paní Mogherini a s panem Hánem zde v Bruselu. Nejdříve obecně ohledně způsobu, jakým řešíme financování u takovýchto států, jako je Republika Moldova. Veškerá rozpočtová podpora, která je vyplácena, je vyplácena pouze, když jsou splněny Eh, splněna kritéria eh, způsobilosti a to znamená, že tam musí ukázat k reformu, k pokroku eh, a ty, ta podpora je vyplácena až ex post, když dojde k těm reformám, které jsou žádány. Proto byly tyto platby pozastaveny v Republice Moldova. Eh, a tyto jednotlivé podmínky a kritéria jsou ověřovány jak eh, delegací eh, Evropské unie, tak nezávislými experty. Čísla především chci říci, že nejsou správná. Částka 782 milionů, to jsou alokované prostředky pro Moldavu na léta od roku 2007 až 15. A a zpráva účetního dvora také uvádí, že to je přibližně 87 milionů ročně v této obalce a vy víte, že tyto prostředky pak se proměňují v závazky a na jejich základě pak pověří prováděné platby. Takže 63% z této částky je z rozpočtové podpory, což znamená, že 37 z, z těch 289 eh, je takto. Víte, já bych vám to nejradši napsal, protože se o tom takto obtížně komunikuje. Takže 37% jde do soukromému sektoru, ehm, nevládním organizacím a podobně. Účetní dvůr ve své zprávě píše, že se platili 363 milionů. A to je v současné době ale 454 milionů celkem z níž 279 je z rozpočtové podpory. Nijak eh, tady spolu není provázán ten jeden milion dolarů eh, z moldavských bank a eh, evrops- s evropskými penězi. protože tady se nejedná skutečně v těchto, eh, eh, v těchto vkladech se nejedná o evropské peníze. A v prosinci účetní dvůr se, se shodl s komisí, že eh, své záležitosti Moldova bude muset řešit patřičným vyšetřováním nicméně těch našich prostředků se to netýkalo. A komise vyzvala prezidenta Dodona, aby informoval relevantní instituce, tedy instituce EU, zda má nějaké důkazy o nelegální činnosti a pak komise přijme všechny nezbytné kroky, včetně tedy pozastavení patřičných eh, prostředků. Ale prezident nás o ničem takovém neinformoval, žádné důkazy neuvedl. A protože to sdělení bylo tak, nebo vyvolalo tak velký ohlas, tak jsme také požádali OLAF na základě těchto eh, tvrzení, aby provedl předběžné šetření a OLAF přišel eh, k závěru, že e, text, který je v tom článku, neopravňuje v tuto chvíli k tomu, aby bylo oše, e, zahájeno nějaké šetření. Takže ta obvinění byla příliš vágní. Ale pokud by k tomu Olaf získal jakékoliv důkazy o e, nelegálním využívání prostředků v Republice Moldova, tak by začal konat. Co se týče budoucnosti, chci také jasně říci, že naše služby neplánují ve, v roční plánování 2016 2017 další eh, podporu rozpočtu, takže eh, další pokračování té rozpočtové podpory znamená jen, eh, že se využívají prostředky, které byly už na to vyčleněny v předchozích letech, že se jedná o převody do současnosti z těch předchozích let. Co se týče programové období 2016 a 17, zaměřujeme se na projekty s Republikou Moldova a ty budou mít výsledky v oblasti eh, související s odpadovým hospodářstvím, vodohospodářstvím a podobně. Například se jedná o eh, energetické propojení mezi Republikou Moldova a Rumunskem. Velice rád vám všechna ta čísla eh, poč, pošlu, aby to bylo jasné. A jsme vám k dispozici pro další dotazy. Äh, Samozřejmě, že máme otázky. Já vám děkuji za tu uh, informaci. Je to skutečná satira, když nám stát sám řekne, my vás podvádíme. My jsme Eh, vám ukradli polovinu peněz a když se na to podíváme konkrétněji, tak e, to vypadá jinak. Já si myslím, že to zkrátka musí mít nějaké důsledky. Dělá to jenom proto, aby poškodil svoji vlastní zemi. Jak se o tom diskutuje v samotné Moldávii? Já přece nechápu, jak je možné, e, že se, e, nebo jak by bylo možné, že se to takto zamete pod koberec, aniž on by to tedy negoval, aby to dementoval. Musíme se na to podívat e, v tom politickém kontextu. Tam se vede zákupová válka mezi jednotlivými stranami. Došlo e, ke změně, jak pokud jde o úřad prezidenta, tak pokud jde o parlament. E, už tam nejsou u moci pro evropské strany, ale naopak strany pro ruské. To znamená, že se objevují takovéto námitky, výhrady a výtky. Ale pokud něco takového pan prezident řekne, tak to musí podložit důkazy, jinak je to nepřijatelné, protože jinak eh, se zkrátka dostáváme do systému, kde se na základě takovýchto výtek a obvinění snažíme diskreditovat své politické protivníky. Já vím, že tyto státy jsou velmi citlivé na korupci, takřka uh, už to tam uh, patří ke standardu. Já jsem já vím, že eh, schůzku s profesorem na univerzitě dostanete pouze tehdy, pokud zaplatíte 50 euro. To znamená, že to je velmi příznačné pro situaci, která tam vládne. Ale zároveň eh, tady potřebujeme dostat úplně jiným povinnostem. S rozpočtem eh, tu máme stále problém. My vydáme nějaké prostředky z rozpočtu, ale to řízení těch investic už eh, spadá do kompetence samotného státu, kterému ty peníze poskytujeme. To znamená, že on musí zkontrolovat, kam se ty peníze investovaly, jakým způsobem, na jak, základě jakého eh, práva a tak dále. Například v Bolívii podporujeme eh, vodohospodářské projekty v rámci rozpočtové pomoci tak abychom pomohli tamnějšímu zemědělství, což je velmi dobré, ale objevila se výtka, že jsou podporovány pouze určité vesnice, určité regiony a jiné regiony eh, čekají celou věčnost, než se jim tady té pomoci dostane. A zjistíme, že jsou to regiony, které mají velmi blízko k panu prezidentovi a ty, které k němu blízko nemají, eh, zkrátka přijdou zkrátka. To znamená, že je na nás, abychom prověřili, zda tady nedoschází k diskriminaci Eh, eh, zda tedy ty prostředky, eh, které poskytujeme, nejsou používány diskriminujícím způsobem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem přišla, protože jsem velmi ráda, nebo že se mi velmi líbí, že jste tento bod zařadili na pořad jednání. Já bych ráda zmínila parlamentní schromáždění Euronest. My budeme mít brzy schůzku v Kišiněvě a nepochybně se tomu budeme moci věnovat. Eh, bude to tedy přes příští týden. Já osobně se domnívám, že pokud, tak jak řekl kolega, prezident nějaké země, ať už ho hodnotíme politicky jakkoliv, pokud něco takového řekne, tak potom zkrátka musíme jít, musíme požadovat důkazy a musíme zkrátka v Moldavsku veřejně říci, jestli se to obvinění potvrdilo nebo ne. Já vím, že v Moldávii je ta nálada poměrně protievropská, poměrně skeptická, protože korupce e, i nadále je poměrně rozšířená, nepodařilo se jí potlačit, dochází tam eh, ke k podvodům a krádežím. A já si myslím, že to by mělo právě posílit pozici komise. Eh, to, že by se eh, měla ukrást miliarda ze státního rozpočtu, to není záležitost, eh, která by se týkala nás, která by byla v naší zodpovědnosti. V naší zodpovědnosti je to, aby se konečně vyjasnilo, protože je to obrovský skandál, který se zatím nevyřešil. To znamená, že i pan prezident Dodon by se měl postarat o to, eh, nebo by si měl uvědomit, že i on nese svůj díl viny na tom, že se to zatím nevyřešilo, nevyšetřilo. Na druhé straně se domnívám, že, ty obvi- že ta obvinění, ty výtky, zbytky eh, musí eh, se stát předmětem velmi kritické diskuze a že, že tedy se musíme zaměřit na důkazy. Já nevím, jaké nástroje přitom budeme moci použít, ale já mám skutečně zájem na tom, aby Evropská unie ve svém sousedství nebyla chápána jako organizace, která, eh, které je možno vytýkat korupci a eh, vyvádění eh, evropských prostředků nějakým nelegálním způsobem. To, co tu zaznělo, jsem tedy z části chápu, ale nelíbí se mi to. A než tam pojedeme, tak bychom měli eh, vytvářet větší tlak. Ano, děkuji. A nyní má slovo pan kolega Ivan, prosím. Eh, Já budu mluvit rumunsky. Politický rámec v Republice Moldova je komplikovaný. A už dlouho komplikovaný je protože ta, eh, tam není stabilní situace, vytváří se koalice, které pak zmizejí. Došlo k obtížným volbám na prezidenta, takže samotná situace už je komplikovaná a eh, prohlášení eh, pana Dodona by mělo být tedy v tomto kontextu politického boje v Republice Moldova. Samozřejmě, že to je závažné prohlášení a je naší povinností, když slyšíme takovéto prohlášení, se mu věnovat a prošetřit ho, protože to platí pokaždé, když dojde ke korupci v EU nebo mimo EU. Eh, jedná se o využívání evropských prostředků. Eh, Evropský parlament a tedy Evropská komise mají povinnost toto prošetřit. Ovšem, na základě všech informací, které do jsem získal z, eh, z delegace Evropské unie a ze spolupráce s Republikou Moldova a z různých výborů, které se zabývají eh, projekty s Republikou Moldova, tak eh, toto prohlášení není potvrzeno. Audit Evropského účetního dvora ne identifikoval nic takového. Ano, e, e, povinností pana Dodona jako prezidenta je poskytnout více informací, tedy údajů, aby potvrdil takovéto prohlášení. A na druhé straně e, bychom se měli zaměřit na každý signál o možné korupci a také musíme být přitom skeptičtí, protože v tuto chvíli nemáme žádný důkaz o tom, že by tedy platilo to, co prezident řekl. Kolegy Sarvama, bitte. Pan eh, kolega Sarvama má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Absurdní to je. Je to absurdní. V čem tkví ten problém? Myslím, že tento problém je e, důvod, proč tento program máme a nyní e, se, e, to na, to, se nám to vrací jako bumerang. My přece chceme, aby se tyto státy staly stabilními demokraciemi v našem sousedství a k tomu jim chceme napomáhat. Ano, rozumím politické situaci v mnoha těchto e, zemích v současné době, ale navzdory tomu všemu, co zde zaznělo, e, zůstává otázka, co můžeme učinit my. Doslova, co můžeme učinit my, protože to se ptají nás, naši voliči, protože Konec konců jsou to evropští daňoví poplatníci, kteří poskytují tyto zdroje. A to je ta nejdůležitější otázka, na kterou my v tomto sále musíme odpovědět. A já mám řadu dalších konkrétních otázek. Co můžeme učinit a jak přinutit eh, Moldávii, aby eh, předložila fakta k těmto tvrzením a eh, obviněním. Jaká konkrétní fakta existují? Já se obávám, že jich není moc. A proto zbývá tedy konečná otázka. Ale prosím, musíme obrátit každý kámen, abychom Mm, skutečně zjistili, jaké máme konkrétní nástroje. A pokud eh, shledáme, že eh, eh, je nemáme, pak se musíme zamyslet, ale to neznamená dnes a zde, v této diskusi, nic není nemožné, budeme muset změnit podmínky, změnit pravidla hry a případně i změnit legislativu, protože nemůžeme připustit, abychom se ocitali v takovýchto situacích, které jsou absurdní a my plátci těchto finančních prostředků nemáme nástroje eh, bojovat proti tomu pouze eh, velká slova o tom, že musíme zjistit, co se v Moldávii děje, ale když nevíme, jak zjistit a neumíme zjistit, co se tam děje, tak prostě musíme jednat jinak. Ano, absolutně souhlasím a myslím si také, že bychom se měli spokojit eh, s hrátkami nějakého eh, šéfa státu. Eh, takže, mm, pane kolego, co nabízíte, když nejsme spokojeni s tím, co je předloženo na stůl? Děkuji, paní předsedkyně. Pan Celer v podstatě vaši první otázku už zodpověděl. Vyjádření prezidenta souvisejí s vnitropolitickým kontextem v zemi. Tam nyní existuje kohabitace mezi nám poněkud kriticky nakloněným prezidentem a proevropskou vládou. A svádějí se tam i veřejné boje mezi nimi, to bylo vlastně pozadí těchto výroků. Tak to vidíme, tak tomu rozumíme prezident nepředložil žádné důkazy. My jsme ho k tomu vyzvali, jak bilaterálně, to znamená eh, na diplomatické cestě, prostřednictvím našeho vedoucího delegace EU eh, či Evropské komise v Kišiněvě před dvěma týdny a pak také veřejně eh, tiskovou mluvčí Evropské komise. Tam jsme skutečně žádali o předložení důkazů, k čemuž nedošlo. A pak i ani prostřednictvím eh, delegace Evropské komise v Kišněvě jsme eh, odpověď eh, nedostali. My budeme dále naléhat, protože máte pravdu, že to nemůže takto zůstat, nemůžeme to tak nechat. Jsem velmi rád, že delegace zanedlouho přijede do Moldávie, jak avizovala paní Harms a v rámci přípravy této cesty eh, se rádi s vámi sejdeme bilaterálně, abychom vám pomohli připravit se na tuto cestu. Myslím, že to je velmi vhodné fórum, eh, kde to lze nadnést a řešit a děkuji vám za nabídku mm, vlastně eh, posílit naši pozici nebo nám krýt záda. Já jsem se toho již dotkl, že ten eh, skandál mm, ohledně korupce, milionové korupce, to musí vyřešit tamní vláda. Určitě mezinárodní měnový fond je určitou zárukou. Pokud jde o korupci, tady jsme s moldavskou vládou um, jednali z Husta. Eh, využíváme každé zasedání asociační rady k tomuto tématu, ale to je skutečně eh, hluboce zakořeněný nešvar korupce v Moldávii a bude to trvat určitou dobu, než se objeví první výsledky. Otázka co dělat s tím? A také vaše poslední otázka, paní předsedkyně skutečně nemáme příliš velký manevrovací prostor. We have an association agreement. Máme asociační dohodu s Moldáví, takže určité prostředky jsou legální nebo právního rázu a e, můžeme také vstoupit do kritického dialogu, e, to už začínáme, ale jak jsem již uvedl, můžeme také eh, klást větší důraz v naší finanční spolupráci na konkrétní projekty ku prospěchu občanům eh, než na eh, rozpočtové operace s výjimkou těch, do kterých jsme se již pustili a které by se jinak zbrzdily a nedotáhly. Ale máme tady oblast řadu oblastí, oblastí, kde můžeme přispět, ať už je to odpadní hospodářství, vzdělávání a tak dále. Naše schopnost zajistit větší transparentnost eh, projektu se, by se tím zvětšila souhlasím, že je to příliš vážné, než abychom na to zapomněli a budeme tedy na to naléhat prostřednictvím naší eh, tamní delegace a také jiných eh, for, jako například tedy delegace Evropského parlamentu a Moldávie. A, ale nejsem si jist, zdali nám budou předloženy důkazy k těm tvrzením pana prezidenta. Děkuji. Ja, vielen Dank. Dann schlage ich vor... Ano, děkuji. Já tedy navrhuji, abyste nám dal seznam se všemi audity, které jste podnikli v letech 2015 až 2017, všechny minulé i budoucí audity, které se týkají těchto projektů, také k tomu chceme mít částky a Myslím si, že to tady budeme pravidelně kontrolovat a bylo by velmi dobré, kdyby nás paní Harms mohla informovat o tom, eh, co se na místě dozví, protože nepochybně nebudete hovořit pouze eh, s eh, nevládními organizacemi, ale také se státními úřady. Bylo by tedy dobré, kdybychom dostali další informace a budeme eh, se tomu nadále věnovat, protože to si v žádném případě nemůžeme nechat líbit. Nesmíme si to nechat líbit, protože to zkrátka přesahuje všechno, co tu denodenně děláme a já si to beru osobně. Mně se to skutečně osobně dotýká a nastane okamžik, kdy se budeme muset z něčeho takového spovídat. A není možné, abychom e, takovouto výpověď e, pana prezidenta pouze e, svémetli pod koberec s tím, že to tak zkrátka nemyslel, že si jenom na něco hraje. Takže vám děkuji za veškeré rozšiřující informace a pokud jde o tu rozpočtovou podporu, to je zvláštní problém a nabízí se to jedna otázka jak se kontrolovala rozpočtová podpora, rozpočtová pomoc. Bylo by dobré, kdyby příští návštěva vedoucího delegace pro Moldávii v Bruselu se tomu věnovala. Bylo by dobré, kdybychom ho tady mohli pozvat, kdybychom mohli získat termín, protože je důležité, abychom se této otázce i nadále věnovali, abychom vyslali signál, že nejsme jenom nějaký spolek idiotů, který si něco takového nechá líbit. Já se uh, omlouvám, ale mě se to skutečně osobně dotýká. Uh, jsou nějaké další kroky, které bychom v tuto chvíli uh, mohli podniknout? Paní Harms, nezapomeňte na nás, protože je to skutečně velmi důležité. Pokud ne, tak vám děkuji za tento bod našeho dnešního programu a tím se dostáváme uh, k bodu programu číslo 8. Pracovní cesta výboru KAN do Jordánska a Libanonu, která se konala v září loňského roku. Eh, trochu nám trvalo, než jsme tady dali dohromady výsledky této mise. Also, wir waren zuerst im, im my jsme tedy nejprve byli v Libanonu a potom v Jordánsku. Musím říct, že to byla velmi zajímavá cesta, která se soustředila na e, prostředky UNRWA, to znamená nástroje OSN pro palestinské uprchlíky. E, to souvisí e, s vlnou uprchlíků, které, ke které došlo před 40 lety. Viděli jsme, že z těch 750 tisíc původních uprchlíků je v tuto chvíli 5 milionů uprchlíků. A tento silný nárůst počtu těch, kteří si říkali uprchlíci, má tedy obrovské dopady. Mě nejvíce překvapilo to, že lidé bydlí v domech, kterým se říká shelter, tedy přístřeší. A pokud Eh, tam dojde k nějakým problémům, například trhlinám, tak se očekává, že někdo přijde a ty trhliny opraví nebo to natře. To znamená, že mě velmi zarazilo, že ta existence je oproštěna jakékoliv odpovědnosti za svůj vlastní život, za svoji vlastní existenci. To byla věc, která mě nejvíce oslovila, co se mnou nejvíce pohnulo. A kladu si otázku, jestli ta pomoc uprchlíků nevede vlastně k tomu, že eh, my se o ty lidi staráme příliš a zbavíme je vlastně eh, z odpovědnosti za sebe samé. To byla tedy věc, která mě nejvíce oslovila. Kromě toho jsme tedy viděli, že lidé jsou Evropské unii velmi vděční. Ta vděčnost eh, tam byla skutečně cítit. Zároveň jsme viděli, že peníze, které tam posíláme, prostě nestačí. Viděli jsme vysokou nezaměstnanost, viděli jsme to, že v Libanonu se z uprchlíky nakládá hůře než v Jordánsku. Byli jsme taktéž svědky toho, že 57 rozpočtu UNRWA platí právě EU. Kromě toho jsme viděli to, že ta mezinárodní spolupráce při řešení tohoto konfliktu prostě nefunguje kvůli problémům, které jsou známy. Byli jsme svědky také toho, že se eh, tam angažují jednotlivé členské státy, což je velmi dobře. dobře. Členské státy se snaží zmírnit utrpení. V Libii jsme například zažili to, že 70 různých povolání ti uprchlíci vykonávat nemohou. Patří sem i velmi atraktivní povolání, jako například lékaři. A pokud ano, tak se to musí tady omezit na skupinu palestinských uprchlíků. To znamená, že v tomto se musí něco zásadním způsobem změnit. Eh, v Jordánsku jsme se zabývali deseti tábory a dostali jsme se velmi blízko k syrské hranici. Snažili jsme se překročit eh, Snažili jsme se tam tedy jet a bavit se s uprchlíky a Viděli jsme, že v těchto táborech jsou takové typické problémy. Když tam přijde někdo zvenčí a chce těm lidem pomoci, tak jsme často zažili tak, to, že ty domy, ve kterých lidé žijí, nemají vlastní toalety. To znamená, že se tam eh, vytvoří společná toaleta, ale vede to k tomu, že ženy se v, v noci bojí chodit sami na tu toaletu a eh, cesta na, eh, ten, na tu toaletu není osvětlená, to znamená, že ženy eh, používají jako toaletu to okolí domu, což byly věci, které nás tedy velmi eh, zarazily a Další věc, která pro nás byla naprosto nepochopitelná, je například i to, že někdo není ochoten takovéto nedostatky napravit. Já osobně, uh, mně osobně to tedy bylo velmi líto. Domnívám se, že to také byla velmi dobrá příprava na návštěvu táborů v Turecku. Pokud jde o otázku budoucnosti toho starého tábora v Libanonu, možná se to týká mnohem více Libanonu než Jordánska, ta otázka starých táborů je tu velmi palčivá. Jde o to, jestli to můžeme vzít jako určitý Eh, základní model, ty tábory, anebo jestli bychom neměli spíše pokročit v integraci těch uprchlíků. Jsou tu kolegové, kteří tam byli, například pan kolega Celler, nebo pa, paní kolegyně Smith. To znamená, že Eh, se k tomu eventuálně mohou také vyjádřit. Eh, kromě toho máte k dispozici písemnou zprávu. Takže kdo se chce vyjádřit? Nejprve paní Cinici. Byť, eh, můžete hovořit italsky, byť nemáme italskou kabinu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, já upřednostním italštinu, je to pro mě snažší. Především chci poděkovat vám a všem kolegům, kteří se účastnili této mise, která byla, musím říct, velmi zajímavá, proto protože že nám umožnila vstoupit do těchto táborů a e, poznat realitu skutečně komplikovanou a e, složitou. A děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili. Všichni jsme byli motivováni eh, konstruktivním eh, duchem, snažili jsme se pochopit, eh, prověřit a zapamatovat si dojmy, abychom pak posoudili, jak nejlépe by měla Evropská unie intervenovat. Vy jste už velmi dobře popsala dramatické podmínky z hlediska hygienického, z hlediska podmínek života, z hlediska práv, která jsme viděli v těchto uprchlických táborech, jak v Libanonu, regionu, tak eh, v Jordánsku. Já osobně eh, mm, se domnívám, že situace v Jordánsku, myslím, že to budete sdílit, eh, je lepší než v Libanonu. A ty projekty, které tam jsou prováděny, jsou možná efektivněji řízeny, pokud se vztahují ke vzdělání. I z tohohle ohledu bohužel ne všechny děti nemají přístup ke vzdělání ale na základě toho, co jsme viděli, můžeme říci, že projekty zaměřené na vzdělání jsou efektivnější a nepochybně jsou důležité. Podobně jako, jako jsou důležité eh, kurzy zaměřené na kvalifikaci pro pracovní místo. Také jsme viděli, že tam jsou různí uprchlíci, což eh, komplikuje situaci i z ohledu bezpečnostního, politického eh, a přitom už tam je dost napjatá a složitá situace. Také mm, bylo nám zdůrazněno, že tam jsou dramatické podmínky soužití, eh, čím se zvyšuje nebezpečí radikalizace. Takže to téma je skutečně složité. A co se týče situace v obou zemích, musíme říci, že v obou je situace složitá z hlediska finančního a hospodářského. Hovořilo se o vysoké nezaměstnanosti, o obtížné integrace v nové zemi pro uprchlíky. Takže mm, se jedná o velice složité aspekty, které je zapotřebí řešit eh, přímo tam na místě. Já si myslím, že hospodářská situace obou zemí, a my jsme kromě jiného také si to mohli ověřit eh, sami, viděli jsme, jaké úsolí vynakládají místní orgány, aby podporovali eh, uprchlíky v táborech. Nicméně mají tam obtížnou situaci, mají vysokou nezaměstnanost, zvyšuje se eh, veřejný dluh, zadluženost obou dvou zemí, což eh, hrozí tím, že se situace ještě zhorší. A mm, je tam eh, potíž se základními právy, ať už tedy hovoříme o zdravotních právech nebo o, o situaci žen, o vzdělání pro děti a tak dále, přístupu ke vzdělání. Ehm, co se týče projektů, které jsou zpravovány eh, UNRWA, můžeme říct, že jsou zásadně důležité a my jim nemůžeme odejmout podporu. Především prostřednictvím eh, nástroje sousedství. I když mm, jsme viděli, že mm, musíme uvažovat i o tom, a já tedy oceňuji velice práci, která tam byla provedena. Nicméně musíme uvaž, uvat o tom, že tedy je zapotřebí podporovat tyto struktury a zvažovat přitom, jak je tam, jak je tam složitá situace, protože v těchto státech je nebezpečí korupce a proto je zapotřebí, abychom bedlivě sledovali, jak se využívají prostředky, jak jsou spravovány. Hovořím tedy o prostředcích z Evropské unie. Nicméně mohu říci, že ze zkušenosti nijak nepochybuji o tom, ehm, že to bylo skutečně důležitá návštěva, protože jsme viděli životní podmínky, které jsme si snad nedokázali od něj představit. A nejen, že jsme o nich slyšeli, my jsme je viděli. Byli jsme v těch obrovitánských táborech pro uprchlíky eh, a někdy se jedná tedy o mm, části města, které jsou skutečně v dezolátním stavu. A mm, je zapotřebí, aby ti lidé měli co možná nejdříve důstojné podmínky k životu a k tomu je zapotřebí pomáhat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jedno jsem se tam také naučil za daných životních podmínek i v Libanonu právě pro palestinské obyvatele není eh, divu, že Hizbola se bojů nevzdává a víme, že Hizbola je milice, která je aktivní i v Sýrii, je vyzbrojena těžkými zbraněmi eh, z Iránu a pokud se v Libanonu a také v Jordánsku nic zásadního nezmění, pak eh, bude docházet k další radikalizaci. A kdo viděl ty eh, nástěnné malby nebo kresby na zdech, tak to už bylo takové avízo. Eh, jak eh, paní předsedkyně eh, podotkla, UNRWA byla založena před 70 lety, co by agentura OSN, ale převážné financování je zajištěno Evropskou unii, ale pokud vím, Evropská unie není institucionálním členem Spojených národů. Tudíž se táží, jak je možné, že my vlastně neseme hlavní tíhu ehm, tohoto institucionálního financování organizace UNRWA a má to takto pokračovat i nadále, že se bude OSN e, e, zbavovat své odpovědnosti. Myslím, že Saudská Arábie a další země poskytují v regionu pouze 10 Lidé tam žijí už v desáté generaci stále, ale ještě jsou považovány za uprchlí, palestinské uprchlíky i když minimum bylo v Palestině narozeno, ale není jim poskytnuta možnost integrace v těch hostitelských zemích. V Jordánsku mají alespoň právo vykonávat zaměstnání, v Libanonu je jim dokonce upíráno i toto právo. To znamená, i když se eh, tam vzdělají, eh, tak nemají právo eh, vykonávat práci na tamním trhu práce. Ehm, o těch bydlištích bych hovořil jako o getech, přelidněných getech podél ehm, silnic v polorozpadlých domech, jak to paní předsedkyně popsala. V podstatě jsou to ruiny, kde ehm, lidé živoří a ta, eh, to minimum eh, ekonomické činnosti, eh, to je zejména neformální ekonomická činnost v rámci těchto get, nikoli vně. A to přece nemůže být budoucnost. Myslím, že mm, musíme naléhavě uvažovat o tom, i s spolu s odpovědnými, kteří se ovšem nenacházejí v Evropské unii, ale pod střechou OSN. Jak dál? Poslední eh, tisková vyjádření UNRWA, která jsem zaznamenal, ukazují, že finanční nouze této organizace, aby vůbec eh, dostála minimum svých povinností, je eh, skutečně mm, mm, povážlivé a eh, příspěvky se snižují. Členské státy se angažují na základě projektu. To je sice chválihodné, ale je to skutečně pouze ta pomyslná kapka v oceánu. A zvláště když Tady máme dvě oblasti ubytování eh, uprchlíků či migrantů, jak to paní předsedkyně uvedla. Totiž to druhé jsou uprchlíci nebo běženci eh, z Sýrie eh, v sousedních zemích Libanonu a Jordánsku, kteří se ale stávají i pro tyto země rizikem, protože představují velkou menšinu v těchto státech, aniž by byla eh, dána možnost integrovat tyto lidi do těchto chudých zemí. Jordánsko nedávno obdrželo 200 milionů eh, v, ve formě eh, dotací, aby mohlo mohl tento stát vykonávat svou, své základní činnost. Tady působí i eh, uprchlická agentura eh, OSN, tedy UNHCR a UNHCR a UNRWA si již eh, začínají konkurovat, pokud jde o shánění finančních prostředků. A obě organizace se obracejí na Evropskou unii. Otázkou je, co vlastně dělá OSN, která je zřizovatelem těchto dvou agentur, co pro ně dělá a pro plnění úkolů, eh, který jim byly zadány. Jsme-li my hlavním plátcem eh, těchto organizací, jejichž eh, samozřejmě práci nechci nikterak spochybňovat, bez nich by to vypadalo mnohem hůře, to si ani nedovedu představit. Takže pak musíme uvažovat o tom, jak je lépe kvalifikovat a to, co říká paní předsedkyně, platí mohu samozřejmě vyškolit i tamní lidi k své pomoci, jako zedníci, řemeslníci, elektrikáře, instalatéry, kteří pak vybavení odpovídajícím materiálem budou uvádět ta geta, kde žijí do pořádku, aby dále eh, nežili na hromadě odpadků, krys a ruin, aby se nestali Eh, snadnou kořistí radikálních organizací, zejména jejich eh, mladí eh, lidé, kteří nemají perspektivu. Řekl bych tedy, že je to skutečně velký problém, hluboký problém a neměli bychom ho odkládat, odsouvat. Děkuji. Ehm, ta poznámka o elektrikáři přišla ode mě, protože v těch getech eh, jsou každým rokem tucty mrtvých eh, z důvodu elektrických zkratů. na, na seznamu mám eh, paní Bravo Hevia, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám za zprávu a za doporučení. Vezmeme si to k srdci. Situace je i nadále kritická a je to také matoucí, pan Celer o tom hovořil, protože jsou tam různé kategorie uprchlíků. Je tam několik generací eh, palestinců, kteří žijí v eh, Jordánsku, v Libanonu eh, a proto tady dochází k určitému zmatku, pokud jde o konkrétní čísla. Poslední sčítání lidu hovoří o tom, že v Jordánsku 1,3 milionů Syřanů, ale pouze polovina z nich jsou uprchlíci. To znamená, že na obě země to představuje obrovskou zátěž, to si musíme uvědomit a musíme učinit všechno, co je v našich silách, abychom pomohli. Eh, musíme využít bilaterální financování a také ten eh, svěřenecký fond EU pro eh, Sýrii. Musíme spolupracovat se všemi tamnějšími partnery, to je agentura UNRWA, UNHCR, především v Jordánsku. Sami jste viděli, jaká ta situace je. Já jsem navštívil eh, stejný kemp jako vy, ale o několik týdnů dříve. A musím říci, že ta situace vykazuje určité rozdíly. Tábory v Jordánsku jsou mnohem větší a také mnohem lépe organizovány. V, Liba, v, Libanonsku, v Libanonu je to tak, že většina eh, těch lidí žijí v menších táborech. Pokud pojedete do údolí Beka, tak zjistíte, že eh, jenom v tomto samotném údolí je roz, eh, prostřeno tři tisíce malých táborů, kde jsou ty podmínky mnohem horší. Rád bych konstatoval čtyři nebo pět konkrétních věcí, například eh, spolupráce s UNRWA, s nejstarší agenturou OSN. Máte pravdu, ta, té agentuře už je 70 let. My jako EU jsme tím nejpředvídatelnějším dárcem této agentury a budeme jim i do budoucna. My tedy obyčejně přijímáme společné prohlášení, takže to financování je do budoucna dáno, je možno dlouhodobě plánovat. Počítáme eh, tedy s novým eh, příslibem na léta 2017 až 2020, ještě se to musí schválit, ale v každém případě je tu stabilní úroveň financování 82 milionů za rok. Ono to nestačí. Pokud budu hovořit konkrétně, tak náš statut, statut EU, není statut člena v OSN, ale je to statut pozorovatele, protože členy v OSN jsou členské státy EU. Ano. To je interní vnitřní problém u mnoha agentur, především u UNHCR. Já si myslím, že se to tady týká především UNHCR. Všechny tyto agentury, agentury čelí akutnímu nedostatku financování. Eh, v důsledku rozhodnutí přijatých některými členy OSN. My to nezměníme, ale chceme být i nadále stabilním partnerem, pokud jde o financování. Eh, pravidelně se stýkáme Eh, se zástupci UNRWA. Setkali jsme se i se stávajícím ředitelem agentury panem Krenbylem. Oni samozřejmě odvádějí velký kus práce v terénu, stejně tak UNHCR provozují ty, ta zařízení, to znamená tábory v Jordánsku. A myslím si, že práce, kterou tam dělají, je velmi cená a velmi důležitá. Za prvé, správně jste řekli, že bychom neměli těmto lidem brát jejich vlastní důstojnost. Že bychom jim naopak měli pomoci začít vést normální život, co možná nejvíce v závislosti na těch podmínkách. To znamená, že my jim neposkytujeme pouze každodenní, ne, každodenní živobytí, ale snažíme se investovat i do odborného vzdělávání, a to především v Libanonu. Pokud ty věci zasadíme do širšího kontextu, tak si uvědomíme, že zásadní je lepší integrace na trh práce. Než jsem přišel sem do vašeho výboru, tak jsem byl na konferenci, eh, kterou, eh, eh, na kterou převzal záštitu pan komisař Hán a která se týkala právě investic eh, v Jordánsku. A my jsme tedy našim jordanským partnerům nabídli mnohem atraktivnější podmínky, pokud jde o vstup na evropský trh. Snažili jsme se tedy změnit ta takzvaná pravidla původu. Já vás nebudu zatěžovat detaily, ale v každém případě jsme řekli eh, těm Jordáncům, eh, že se, to tedy, že se tedy ta pravidla původu v tuto chvíli budou aplikovat jinak. A domnívám se, že díky této změně se tedy podařilo nebo podaří vytvořit 200 tisíc nových uh, pracovních míst. Uh, to má také bezprostřední dopad na počet uprchlíků. Vytvoří se ty zvláštní ekonomické zóny. Počítáme s tím, že by uprchlíci měli být nejprve integrováni z 15% a následně z 35%. Určitě to bude ještě trvat nějakou dobu, ale domnívám se, že to je dobrá šance, eh, pokud jde o integraci eh, uprchlíků do většinové jordánské populace a o jejich zapojení na trh práce. Eh, pokud jde o povolení k pobytu a k o pracovní povolení, tak Jordánsko je mnohem štědřejší, velkorysejší než Libanon. Eh, došlo tu k některým pozitivním eh, krokům, k pozitivním změnám. My se snažíme vytvářet tlak na vládu, aby byla vstřícnější. Například palestinští uprchlíci ze Sýrie, kteří jsou v Jordánsku, maj, eh, tedy nemusí platit poplatek za takovéto povolení, protože běžně by ho tedy platit museli. To znamená, že to jsou takové podmínky, které jim situaci zjednoduší. Pokud jde o konkrétně o Libanon, tak máme dohodu o přidružení. která platí již 10 let. A v důsledku této dohody o přidružení by tedy eh, výrobky z Libanonu měly mít eh, zjednodušený přístup na evropský trh. Jsou tu ještě problémy se sanitárními a fitosanitárními eh, pravidly. Eh, je potřeba, aby ty výrobky byly v souladu s evropskou legislativou a to samozřejmě ještě vytváří určité eh, problémy a eh, to i pro populaci uprchlíků. Pokud jde o tu zátěž a jak ji můžeme čelit, tak si myslím, že bychom měli co možná nejvíce investovat do toho, aby se zlepšily podmínky v oblasti vzdělávání, odborného technického vzdělávání, protože si myslím, že právě v tom jsme dosáhli velkého pokroku, který také uznali obě země. E, došlo k pozitivnímu vývoji, pokud jde o Libanon, protože když jsme tam byli, tak tam nebyl ani prezident, ani vláda. Nebyla, ta, nebyla tam tedy fungující vláda, se kterou bychom mohli e, jednat. E, tato země neměla rozpočet už 8 let. Oni to zkrátka překlápěli každý rok, eh, neměli zákon o rozpočtu, to znamená, že oni nám Oni nás kritizovali za to, že jim neposkytujeme dostatek podpory, ale jak můžete někoho podporovat, když sám nemá rozpočet? Já jsem eh, na minulé schůzce s velvyslanci řekl tuto věc naprosto otevřeně. Eh, samozřejmě, že ty nedávné změny tu situaci vylepšily Eh, tedy obrátili k lepšímu, ale eh, pokud jde o spolupráci se členskými státy na projektech, eh, na společných projektech, tak ta spolupráce probíhá velmi dobře, ale druhá strana mince je to přidělování uprchlíků a víte, že to je takový nekonečný příběh a rozhodnutí, kteř, která přijali naši šéfové států a vlád, pokud jde o relokaci, nebyla eh, prosazena a eh, provedena. Na konci dubna eh, před týdnem se tedy objevila informace, že bylo relokováno 18 tisíc eh, z, eh, z celkového počtu 160 tisíc uprchlíků. To je tedy v zodpovědnosti členských států a my je na to upozorňujeme, protože je naprosto klíčové, abychom těmto zemím ulevili, abychom je alespoň částečně zbavili této zátěže, která na nich ulpívá. Děkuji. Děkuji vám. My dobře víme, že nevyřešené mezinárodní konflikty eh, eh, samozřejmě nemůžeme eh, svalovat na bedra Evropské komise, ale otázka, jak dlouho může být uprchlík uprchlíkem, té se budeme věnovat i letos, protože vytvoříme statistiku a vypracujeme kategorii uprchlíků, které financujeme 50, 40, 30 let, takže ze zadu směrem dopředu, abychom měli přehled. Já vám děkuji za vaše eh, poznámky. Eh, nejsme spokojení samozřejmě, ale situace je taková, jaká je. A tím se dostáváme k dalšímu eh, bodu pořadu a sice naše pracovní cesta do Turecka od 2. do 4. listopadu 2016. Jestliže velvyslanec EU té země řekne, že se těší, že přijede rozpočtová kontrola, tak ehm, si ta země musí musí vést skutečně špatně. Mezičasem se situace v Turecku ještě více vyhrotila. Já chci srdečně poděkovat oběma delegacím v Libanonu i Jordánsku i e, v Turecku e, která proběhla a mm, ta delegace nás také doprovázela v Jordánsku a Libanonu. Urazili jsme několik set kilometrů autobusem a vedli jsme důležitá jednání i e, s tureckými orgány. Bylo to zajímavé a také pro nás důležité vidět, že Evropská unie by se dopustila chyby, kdyby pozastavila nebo přerušila um, přístupová jednání a proto e, jsem se vždy zasazovala o to, abychom uh, nepropadli eh, té šílené myšlence vypovědět eh, dohodu o uprchlících s Tureckem anebo přerušit eh, přístupová jednání. Když tedy vidíme, co se tam děje a kolik kontaktu již eh, jsme navázali s nevždy velmi ochotnými partnery, eh, tak eh, by byla velká škoda, kdyby nám tento nástroj byl vzat. Pan kolega Celer a já jsme nehlasovali pro zahájení přístupových jednání s Tureckem v roce 2004 a přitom jsme my nyní těmi, kdo se zasazuje o pokračování jednání a všichni ti ostatní, kteří hlasovali pro vstup Turecka mm, od toho upouštějí. S těmi třemi miliardami eur eh, pro uprchlickou pomoc jsme se také zabývali, také eh, jsme eh, se věnovali i předvstupní pomoci. Tady je Turecko největším příjemcem ze všech zemí a hm, viděli jsme, že Turecko už o tuto přístupovou pomoc nebo předpřístupovou pomoc nemá zájem, protože vše, co souvisí s demokracií, justiční reformou a tak dále, je víceméně mm, u ledu a to od puče v červenci 2016. Také jsme viděli, jak tento puč mění ty eh, nálady v Turecku a eh, ty se mění nyní dále i eh, referendem a všemi z toho plynoucími opatřeními. A proto hm, bych byla ráda, kdyby se nám vylíčil současnou situaci týkající se úředníků, kteří dosud spravovali evropské finance. Kolik z nich ještě ve funkcích je a kolik ne. My jsme si toho také všimli, že na každém termínu eh, a setkání někdo chyběl z turecké strany. Mm, eh, byla podána eh, výmluva nebo vysvětlení, že dotyčný je například v Ankaře na služební cestě a tak dále, ale asi to nebylo zcela tak. Viděli jsme také, že respektive co znamená být uprchlíkem, Viděli jsme tam ty tábory, eh, hovořili jsme i s lidmi mimo tábory, viděli jsme, jak je obtížná ekonomická situace syrských eh, uprchlíků a jak je důležitá ta dohoda o syrských uprchlících eh, s Tureckem. Nejde o to vracet syrské uprchlíky přes moře zpět, ale o poskytování humanitární pomoci. To jsme pochopili a také podpořili a podporujeme. My jsme eh, se setkali se dvěma náměstky ministrů. Oba eh, rozhovory byly eh, zajímavé a důležité a samozřejmě i prostoupeny stávajícím pocitem mm, mm, tureckých vysokých úředníků, že je Evropská unie nechala na holičkách to ale nezdílíme. Situace s Tureckem se mezičasem výrazně zhoršila nebo vztah s Tureckem se výrazně zhoršil a proto eh, máme zájem o aktualizaci eh, informací. Pane Celere, máte slovo nyní. Přístupová eh, jednání, nevím, jestli by byla účelná. Rozhovory ale vést určitě musíme, protože dialog je právě nyní velmi důležitý. Otázkou pouze je, jakým směrem když vlastně e, zmizela řada e, základních předpokladů. Paní předsedkyně to právě uvedla, že nám docházejí e, partneři pro vyjednávání a také mě udivila výpověď osoby pověřené Evropskou komisí, která má na starosti vzdělávání soudců Eh, a on řekl, že téměř všichni soudci vyškolení eh, v evropském právu nejsou už eh, ve svých funkcích. A já jsem se zeptal, no a jaké důsledky vidíte? A on řekl, to nevadí, protože přicházejí další noví absolventi z univerzit, kteří jsou dosazováni na ta uprázdněná místa, my je můžeme hned začít eh, vzdělávat. Eh, nevím, jestli to je skutečně účelné, anebo je to spíše účelový optimismus. Také nevím, zdali eh, máme pokračovat ve financování projektů, například eh, eh, železnice, která měla být pokračováním transevropských sítí, které ale jsou stále ještě na papíře pouze, ale přesto mají být nyní financovány. To pak budou pouze tedy vnitrostátní projekty Turecka. Nevím, jestli to bude spadat pod přístupovou pomoc. Pouze 15 syrských uprchlíků se tam nachází v táborech, ostatní eh, se rozhodli nejít do táboru, protože by tam byli zcela izolováni. Eh, návštěvníci jsou eh, eh, vedení pouze do jednoho tábora, takového ukázkového, ostatní jsme navštívit nemohli. A mm, rýsuje se v Turecku ještě další problém, který ještě není na veřejnosti velmi znám, totiž problém s, Kurd, s Kurdy vedl k tomu, že v jeho východní části bylo srovnáno se zemí asi 60 vesnic. Diyarbakir, to znamená hlavní město Kurdistánu, Pakistánu také již téměř neexistuje a tito lidé eh, tam žijící musí být nyní eh, také někde ubytováni. Otázkou je, zdali to bude financováno nebo spolufinancováno námi pod hlavičkou pomoc uprchlíkům, anebo to bude něco, co si Turci vyřeší sami. Pan Popovský, prosím. Um, Děkuji. Já se pokusím aktualizovat informace, ale velice stručně. Eh, Odehrála se toho spousta v posledních měsících v Turecku. Nebo tedy od toho pokusu o puč v červenci loňského roku. Velice jasně bych chtěla říci, že některá z těch opatření nás vyvolávají závažné obavy ohledně respektování právního státu, základních svobod, situace novinářů. Mnozí jsou zavíráni do vězení. A to nejvyšší počet na světě podle Watchdogu. A Turecko co se týče mm, tedy přestupního eh, balíčku, eh, obdrželo určitá vzdělení v tomto smyslu od nás, eh, co je zapotřebí udělat. Potom došlo k tomu referendu, na to Evropská unie okamžitě reagovala. A my jsme veřejně podpořili zjištění delegace OECD. Došlo k určitému nedostatku nebo určitým nedostatkům při provádění toho referenda ale ještě důležitější je, že ta změna ústavy bude eh, také eh, hodnocena s ohledem na eh, otázky, které se týkají vstupu do EU a také na, v Radě Evropy. A my tedy kritizujeme jak způsob, jakým referendum bylo vedeno, tak možné následky přímo na místě. Před týdnem se odehrálo v Evropském parlamentu e, slyšení, kterého se účastnil také komisař Hahn. Byla to velice živá diskuze. Minulý pátek ministři zahraničí diskutovali o situaci v Turecku po referendu na neformální schůzce v Malče. Jak členské státy, tak Evropská unie si přejí zachovat komunikační kanály s Tureckem, tak aby eh, dialog probíhal dál, takže my nadále budeme hodnotit situaci eh, a její změny v následujících týdnech, protože ta situace se neustále proměňuje. A chceme tedy udržovat dál dialog. Měli bychom se v těchto dialozích zaměřovat především na eh, turecký lid. I naše finanční eh, spolupráce bude pokračovat, ale chceme ji zaměřit na základní svobody, na občanskou společnost, protože přesně to je v tuto chvíli zapotřebí. Paní předsedkyně, vy jste se ptala na dopad situace po tom pokusu o puč eh, ohledně čistek. Poslední čísla, která máme, 96 nebo více než 96 tisíc úředníků bylo propuštěno ze všech eh, státních nebo vládních eh, agentur. Co se týče našich, řekněme, privilegovaných partnerů, Eh, na rezort to bylo 400 mm, zhruba, 382. To bylo ministerstvo pro Evropskou unii, ale nebylo zase tak efektivní. A, a tam přišli tedy o 20 úředníků. Ale pak to záleží na eh, na oblasti spolupráce, eh, jestli tam je tedy dopad tohoto propouštění větší nebo menší. Chtěl bych říci pár slov o dohodě o uprchlících mezi EU a Tureckem a implementaci této dohody, protože zapotřebí říci, a my jsme se shodli tedy, že zapotřebí pokračovat v té implementaci. A poslední 15. zpráva ohledně e, této dohody. A 2. března tedy musím říci, byla zveřejněna data ohledně Turecka. Eh, co se týče uprchlíků. Takže nehledě na okolnosti můžeme říci, že ta dohoda funguje dál. Eh, podařilo se nám dosáhnout některých matatelných výsledků, zejména uzavření eh, východo-středomorské cesty a zásadní snížení nárůstu mrtvých a mm, nezvěstných uprchlíků. Situace tedy je mnohem méně dramatická, než byla v roce 2016 až do března 2016 z Turecka jsme měli více než 1700 osob každý den. Nyní průměrně máme 49-50, o trochu víc než 50 eh, osob denně. Ano, pořád je to dost eh, vzhledem k situaci na řeckých ostrovech, ale je to zvládnutelné. A my se držíme našich závazků, dodržujeme je. Musíme uznat, eh, že turecké orgány dělají hodně. Eh, mají tam 3 miliony syrských uprchlíků. A vláda, tedy stát, nesou obrovské břemeno a my jim pomáháme toto břemeno nést prostřednictvím nástroje pro uprchlíky v Turecku. Jak už jste se zmínil, 3 miliardy byly takto zpřístupněny, 2,2 miliardy eh, byly převedeny do závazků. Kontrakty byly podepsány na více než 1,5 miliardy, eh, což vede k 790 milionům eh, eur. 47 projektů se zaměřuje skutečně na infrastrukturu, na, na zdraví a na vzdělávání uprchlíků. A většina projektů je implementovaná prostřednictvím partnerů, jako je UNHCR, Světová banka, některé členské státy, jako eh, Německá rozvojová banka a KFV a další tam spolupracují, ale také prostřednictvím turecké vlády. Při mnoha příležitostech jsme byli eh, kritizováni různými zástupci eh, vlády, že jim nedáváme dost podpory. Což zase není pravda. To není správné, protože ty největší dva granty, což je 300 milionů pro eh, ministerstvo zdravotnictví a další pro ministerstvo školství, to je další 300 milionů, ty, ty šly k ním. Takže bych rád také se zmínil v duchu transparentnosti. O iniciativě, o které hovořil komisař Ettinger, rádi bychom vybídli, aby parlament se účastnil jako pozorovatel um, zasedání, uh, schůze, uh, nástroje pro uprchlíky, eh, a to bude řídící výbor tohoto nástroje pro uprchlíky. A my bychom chtěli tedy pozvat Evropský parlament, aby se tohoto zasedání zúčastnil jako pozorovatel. Co se týče eh, pomoci mm, Turecku, především podnikli jsme screening dosavadní podpory a nástrojů Evropské unie, což vedlo k pozastavení určitých projektů, jako například v otázce soudnictví, jak už se o tom zmínil eh, pan Sled a další, se týkalo vzdělávání. To, to také z dobrého eh, důvodu byl projekt, který byl pozastaven a budeme konat, pokud to bude zapotřebí v IPA 2, tam, kde se jedná eh, o to, že buď se sníží tedy platby, pokud výkon není eh, dostatečný a to hodnocení eh, probíhá, bude probíhat ještě v průběhu tohoto roku a na, na základě hm, těch závěrů pak budeme konat. Chceme nově soustředit naše zaměření na větší podporu občanské společnosti a jejím organizacím v Turecku. A takto bych mohl pokračovat dál a vysvětlovat, jak ten nástroj funguje. Ale jsem nicméně k vám k dispozici. Ještě jednu závěrečnou poznámku ohledně spolupráce s Tureckem. A to je eh, trvalá modernizace celní unie. V posledním roce komise obdržela mandát, aby aktualizovala celní unii, aby sloužila sem účelu, protože už to sloužilo 28 let. Eh, takže to je zapotřebí začlenit veřejné eh, zakázky a služby Eh, výsledky této činnosti jsou hmatatelně důležité pro Turecko. Eh, a proto si myslíme, že to je právě klíčový nástroj, který může použít pro budování velice solidního vztahu, nehledě na politická rozhodnutí, která mohou být přijata ohledně budoucích vztahů mezi Tureckem a EU. Eh, to hlavní sdělení tedy je, budeme nadále se snažit udržovat dialog. Ano, děkuji a slovo má pan kolega Celer. Já mám pouze otázku k těm třem miliardám, co by pomoci pro uprchlíky eh, určené Turecku. Jedna miliarda by měla být z evropského rozpočtu, dvě miliardy by měly poskytnout členské státy. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak v tuto chvíli je to tak, že pokud jde o platby, tak jsme pod miliardou a pokud jde o závazky, tak jsme nad miliardou. A proto se ptám, jestli členské státy dostály svým povinnostem, jestli tam do toho fondu dostatečně platili, anebo jestli eh, by se to tedy mělo potom vyžádat později, až ty platby překročí miliardu. My bychom tedy na to měli dbát v rámci té rozpočtové kázně. Všechno je pod kontrolou, oni zaplatili, Existuje takový postup, v jehož rámci členské státy eh, tedy eh, dostávají eh, nebo, nebo vydávají potvrzení o zaplacení. Já to potom dostanu jako vedoucí toho řídícího výboru. Ono to trvá, než se ty prostředky vyplatí, protože se často hovoří o větších infrastrukturních problémech, projektech, pardon. To znamená, školách, klinikách, eh, zařízeních pro uprchlíky. My teď v tuto chvíli stavíme eh, zařízení pro 50 syrských dětí, financujeme to společně se Světovou bankou, ovšem trvá to nějakou dobu, to znamená, že ty platby přijdou později, ale finanční situace je zajištěná. Je to jiné ve srovnání například s Fondem pro Sýrii, protože tam členské státy zatím svým povinnostem nedostály bylo řečeno, že Evropská unie Ehm, byla zdrženlivá, pokud jde o stavbu škol, protože eh, může to být tak, že dopoledne do těch škol chodí turecké děti a odpoledne syrské. Je to pravda? Ano. První návrh byl právě takový, že by se do škol zavedl systém služeb nebo eh, směn byl tu i nedostatek učitelů se znalostmi arabštiny. To znamená, že se eh, díky naší pomoci eh, vzdělávají noví učitelé pro arabsky hovořící oblast. V každém případě je stavba škol jednou z priorit. Já bych rád zmínil jeden projekt za spolupráce se Světovou bankou. Světová banka AKB tedy staví 70 eh, nových škol 50 tisíc syrských dětí. Já bych ráda přednesla prozbu syrské učitelky hudby, která také vyučovala angličtinu a která nám pomáhala. Ona e, nám řekla, že je nedostatek hudebních nástrojů a že by bylo velmi dobré, kdyby tady děti měly k dispozici hudební nástroje. Možná, že, to, že vám to připadá jako banální e, prozba, ale Eh, kdybyste viděli, v jakých problémech nebo v, jaký, v jaké situaci ty děti žijí, tak eh, by bylo jasné, že i takovéto, eh, takováto pomoc by měla svoje místo. Takže to je všechno k dnešnímu programu. Zítra se sejdeme v 10 hodin k řádnému zasedání. V 9 hodin bude zasedání koordinátoru a v tuto chvíli zkuzi končím a přijímám pěkný večer.